takže kolega Celer, kolega Klinc a jako vedoucí delegace eh, byl místo předseda Derek Von a eh, kolega Čárnecky, eh, na toho také nemůžu zapomenout. Chtěla bych poděkovat za to, že jste všichni přijeli všem účastníkům. Kolega Celer přijede dneska o trochu později, kolega Klinc je tu a tomu dám rovnou slovo, aby nám podal zprávu o té zprávě. Děkuji, že jste přišel a prosím. Dobré ráno a děkuji já jsem vycházel z toho, eh, že eh, zprávu podá kolega Celer a já to tak trochu doplním, ale když je to obráceně, tak začnu tedy já. Musím si, že pro mě tohle byla nesmírně zajímavá cesta. Já jsem tu zemi vůbec neznal. Byl jsem v různých eh, východoevropských zemích, ale nikdy v Albánii. A myslel jsem si, že Albánie je vždycky ta nejextrémnější komunistická sovětská republika, ne, no ne sovětská republika, ale ale prostě země s mimořádně tvrdou stalinistickou diktaturou a, a byl jsem připraven uh, nalézt tam ještě památky velké na toto. Ty jsou tam opravdu eh, Eh, nesamostatné obyvatelstvo, eh, bezútěšná sídliště a tak dále. To jsem čekal a o to více jsem eh, byl překvapen velice otevřeným národem, se kterým jsme se setkali. Ti lidé, se kterými jsme se bavili, byli velice otevření k debatě, vyjadřovali své názory bez jakéhokoliv studu, mohli jsme se bavit o čemkoliv. Spousta z nich se nejenom otevřela západu, ale už byla na západě nejenom na cestách, ale i pracovně. A potom přesto po několik letech se eh, vrátili. Ta tlumočnice, eh, mm, kterou jsme měli, eh, byla deset let v Velké Británii, dobře tam vydělala a potom Potom si zase v hlavním městě koupila dům a teď tam funguje a to dokonce na volné noze takže eh, nebyla zas tak orientována eh, na eh, zabezpečení jako často lidé z bývalých východních zemí, prostě, chtě, chtě, kteří chtějí stále pracovní místo a plat. Takže to bylo velice pozitivního. Mm, další velmi pozitivní věc byl vzhled toho města. Já jsem si nikdy nemyslel, že takové pestré, živé město tam na nás bude čekat, eh, kde bylo eh, spousta eh, lokálů, mm, se možností, kde se člověk mohl na, najíst i na zahrádkách. A člověk by si říkal, že je někde v Itálii nebo v Chorvatsku. nebo v jiných městech, tak to bylo velice pozitivní. Pokud je o ty rozhovory s těmi různými zástupci, které jsme kontaktovali, mm, tam samozřejmě už eh, eh, jsme narazili na to, co jsme čekali. Ta oficiální místa od, finančního minister, eh, od ministerstva financí nám dala najevo, že dělají všechno ve své moci, aby opravdu proces přibližování k Evropské unii byl nastaven pozitivně. Měli velká očekávání, že krátce po naší návštěvě hm, Evropská unie rozhodne eh, oficiálně o eh, zahájení přístupových vyjednávání. To byl jejich velký cíl, eh, na tom oni pracovali. A vzhledem k tomu také přijeli celou řadu opatření a zákonů. A když se podíváte jenom na tenhle obrázek, tak jsme museli získat dojem, ano, oni ti to myslí vážně a jsou na dobré cestě a ta věc se eh, vyvíjí správným směrem. Ty peníze, eh, které dostali, a dostali toho docela dost, oni také eh, příslušným způsobem využili. Ale Nebyli jsme v kontaktu jenom s těmi čistě politickými místy, ale potom s dalšími místy. Jsou také o oficiální, ale nezávislá místa, mimo jiné s alfánským účetním dvorem, a tam byly dvě zajímavé věci. Eh, Ministerští úředníci a, politici na plný úvazek eh, nám dali najevo, že ve svém boji proti korupci, to je zlo, které eh, geograficky na celém Balkáně je problémem stejně jako vždycky že eh, dosáhli zásadní pokroky v boji eh, s eh, korupcí, tedy účetní dvůr řekl úplný opak. Oni řekli, ano, občas sem tam se něco děje, ale v zásadě to špatné korupční chování ve společnosti se stále vyskytuje. A tady máme v podstatě takový, eh, takový, eh, takové nehybno. Čili eh, to byly nej, nejvíce rozporuplná prohlášení. My jsme to nedokázali posoudit, ale pokud účetní dvůr něco takového říká, tak to asi tak to možná odpovídá pravdě. A Politici říkají zase eh, kvůli přístupům vědání, že jsme na dobré cestě. Tak, takže to je eh, eh, taková jedna prepodivná věc. Ta druhá věc je čištění soudnictví, soudců, mezi soudci čistky. Albánie, které stejně jako ostatní země, které byly pod vládou Sovětského svazu, měla samozřejmě soudce, kteří rozhodovali ne svobodně a plně nezávisle i když eh, stávající zákonodárství by jim umožnilo rozhodovat jinak, ale eh, eh, drželi se stranické doktríny a jejich rozhodování bylo stranické. To se nelišilo od východního Německa nebo od Sovětského svazu. Albánská vláda také vzhledem k žádoucím vyjednáváním s EU vyjádřila plán eh, vyčištění soudnictví, aby tam už nebyli soudci, kteří v minulosti eh, se eh, mm, provinili na základních hodnotách, kteří interpretovali nějak zákony a tak, že opravdu nenakládali s lidmi, tak jak to očekáme dnes ohledně mm, evropských hodnot, to znamená, že eh, důstojnost člověka je nedotknutelná a tak dále. Takže oni vytvořili eh, postup, podle kterého eh, se soudce, každý soudce musel pod, podrobit kontrole a oni vybrali celou řadu soudců k, k vyřazení, ale následující Eh, implementace prostě eh, ta drhne. Není to tak eh, hladké, jak bychom si představovali. A právě vidíme, že je to velice problematická a mm, obtížná situace. I v Polsku to vidíme. Tam se pokoušejí ty soudce, které, mm, kteří dříve pracovali pod sovětským vlivem tím, že předsunou důchodovou hranice co nejdříve vyřadit. Ale dělají stejnou chybu jako bývalé komunistické vlády. A sice, e, že nasadí e, soudce podle svého politického uvážení. A v Albánii e, to je velký otazník. Jaká je skutečná situace a jak ji vyřešit, to sám o sobě nedokážu posoudit. Vím akorát, že tohle jsou dvě kritické věci. To znamená čištění v soudcovském aparátu a a to, že noví nezatížení eh, svobodní eh, soudci jsou eh, třeba a odkud budou pocházet, to nevím. To je určitý problém. Ta nová generace soudců, která je vychovávána a vzdělávána, zatím není k dispozici v tak hojném počtu, jak by bylo třeba. A druhý problém je tady korupce. Zajímavé je, že pokud jde o eh, hospodářství Albánie, postupně eh, začala se sousedními státy, se kterými tedy eh, má pozemní hranici, navazovat kontakty a budovat hospodářské vztahy. Jde to jenom pomalu, ale přece má hranice s Srbskem, s Kosovem a tak dále a s Řeckem a pokouší se se všemi postupně navazovat kontakty a zdá se, že je to na dobré cestě. Jsou tady pohyby eh, mezi těmi eh, různými eh, úřady administrativními na všech úrovních, na komunální, úřední, ministerské a tak dále. A ta země se pokouší také navazovat kontakty mimo Balkán jsou na hranicích a je tady ideální eh, propojení, například eh, lodní do Itálie se dobře rozvíjí. Čili eh, tady panuje čilý ruch. Kromě toho jsme také měli velice zajímavou návštěvu. Podívali jsme se na, fyzicky na projekt výstavby nové pobřežní promenády eh, v jednom pobřežním městě a eh, tam jsme opravdu eh, udělali, no to nás udělalo dojem, z opravdu ošklivého okusu země oni udělali takovou hezkou promenádu, která je opravdu nastavená od nějakého projektového týmu, jeden, vedl ho jeden řek, ve spolupráci s umělci a, a krajními architekty a udělali z toho velice atraktivní promenádu, která určitě pomáhá celé této oblasti do budoucna nejenom stát se mm, takovým cílem výletu, ale celkového, celkově cestovního ruchu. Jsou tam také atraktivní budovy s budovy, hotely, restauracemi a tak dále. Takže to byla velice zajímavá návštěva. Šéf toho projektu eh, nám eh, to eh, velice impozantně vysvětlil, jak kousek po kousku vytvořili určitou koncepci a také ji zrealizovali. Musím to teď eh, eh, říct, i když to není úplně oficiální. Navši- chtěli jsme také navštívit eh, Severní Makedonii, ale vzhledem k času se nám to nepodařilo. A já si myslím, že je to dobré. Bylo by to ještě, bylo by to hodně, kdybychom byli ještě o den déle tam. Neměli bychom se soustředit ani na Albánii a na Makedonii pořádně, takže to je dobře, že jsme to udělali takhle. Mohu akorát říci, že pro mě já to, to musím říct jasně, eh, že celý ten eh, západobalkánský region musíme vnímat eh, a nesmíme ho podceňovat, pokud jde o jeho politický a geostrategický význam. Musíme, a tady cituji něco, co jsem si přečetl, a, a nedospěl jsem k tomu vlastní zkušeností, ale víme, že v řadě západobalkánských zemí Turecko a zejména Rusko v eh, Srbsku jsou poměrně aktivní. A jsou tam také země, eh, jejichž eh, obyvatelstvo je muslimského vyznání. Kosovo, Bosňáci v Bosně a Hercegovině a Albánci. A peníze z Turecka, když oni v podstatě žádné peníze nemají, ale investiční peníze z Turecka a dokonce i z jiných eh, zemí eh, Středního východu, z Kataru a tak dále, tečou do tohoto regionu, aby eh, opět posílili muslimskou víru, postavili mešity a takto získali znovu vliv. My nemáme nic proti muslimskému vyznání, a mm, tedy proti stavě mešit, ale Musíme si uvědomit, aby to eh, tady zadními vrátky eh, nezískaly na síle eh, síly, které nechtějí úplně, aby celá tahle oblast se stala nedělnou součástí Evropské unie. Ruská federace, pokud jde o Srbsko, rozhodně nechce Srbsko podporovat, aby se rozvinulo, aby se mohlo zítra vstoupit do Evropské unie. Ehm, Eh, oni eh, spíš eh, dělají opak. Takové země zůstala v úzkém kontaktu s Ruskem. Albánské obyvatelstvo de facto, i když muslimské, je de facto ateistické. Za ta desetiletí jsou náležitosti se sovětským blokem se staly ateisty. To znamená, muslimská víra jim říká relativně málo. Stejně tak málo i jako um, jiná náboženství. Takže nenechají se tak snadno ovlivnit i jako um, Kosovci nebo um, Bosňáci, eh, kteří um, kteří zůstali tedy um, silně věřícími. Um, ale uh, bylo eh, zajímavé vidět, jak obyvatelstvo eh, na tohle reaguje. A řekl bych, že tady Albánie je ještě eh, relativně, relativně neinfikovanou zemí. A kdyby se to tak dále rozvíjelo, tak by mohla pozitivně přispět k tomu, aby sousední země podporovala v procesu přibližování se k Unii. Děkuji. Herzlichen Dank für ten Bericht. Děkuji vám za toto zprávu a také za zprostředkované dojmy. Kolega Čárnecky, eh, vy jste tam byl taky, prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Ano, paní předsedkyně to vlastně už ví. byl jsem v této důležité delegaci, poněvadž eh, Vážná tedy důležitá je, protože Evropská unie už léta Albánii podporuje penězi daných poplatníků. Je samozřejmě dobré vědět, jak se tam s těmito prostředky nakládá. Já bych chtěl poděkovat kolegu Klincovi za velice podrobné, detailní zpravodajství. A pokud se týče mých dojmů, eh, tak já musím říct, že já jsem tam byl ne poprvé, a dokonce po páté. Takže já mám s čím porovnávat za posledních, řekněme, pár desítek let. Situace je taková. Naštěstí Unie eh, v současné době eh, ve velké míře eh, se zajímá o to, jak jsou evropské peníze využívány. Dříve to bylo tak, že korupce při rozdělování evropských prostředků a e, různé prostě e, lokální řekněme privatizace těchto prostředků, to bylo velmi rozsáhlé a teď už došlo ke značnému pokroku. Z politického hlediska Albánie e, se velice snaží o vstup do Evropské unie, Říká se, že patří mezi dvě, tři eh, země. Eh, samozřejmě na prvním městě je eh, Černá hora, ale na dru- o druhé a třetí místo v úsilí o vstupu do Evropské unie se dělí právě Albánie a Srbsko. Obyvatelstvo je většinově muslimské, ano, to je zajímavé. Nicméně vláda Emira Eri Ramia, který je bývalý malíř, se snaží o to, aby Evropská unie eh, do Albánie investovala a aby se skutečně plnil ten plán eh, vstupu do Unie. A je třeba říci, že to je nejenom vůle vlády, ale eh, také opozice se v tomto shoduje. Hovoří o evropské cestě Albánie bez ohledu na to, kdo je právě u moci. Lídr opozice, pan Baša, šéf demokratické strany, to říká stejně. Chtěl bych upozornit také na to, že Albánie je zemí, která s Evropskou unii spojuje velké naděje. Jestliže tedy Albánie eh, se do Unie skutečně dostane, bude to nejproameričtější eh, členská země. Eh, tam jsou ty nálady proamerické velmi silné, objevují, najdete tam pomníky eh, George W. Bushe, eh, Billa Clintona, takže je to skutečně eh, vedle Kosova, což jsou v podstatě také Albánci, je velice, velice proamerická země, nejproameričtější v Evropě. A to jsou tedy země, které se chtějí v budoucnu připojit k EU. Jaký z toho vyplývá závěr? perspektiva potenciálního vstupu eh, to eh, v roce 2016 eh, v politiku vyšel článek o tom, že Albanie by mohla vstoupit v horizontu 10-12 let. Nevím, jestli je to pravda nebo ne. Ale každopádně dát Tyraně hm, jasnou perspektivu, jasné podmínky, jasné předpoklady, tak eh, ty to může stabilizovat situaci v zemi a může to být určitý eh, signál, který urychlí interní reformy, ale je to také důležité eh, v situaci, kdy Rusko se aktivizuje na Balkáně, kdy se pokusilo o vyvolání převratu v Černé hoře nebo v Makedonii, kdy má vliv v Kosovu. A čili Albánie v podstatě je takovou překážkou šíření ruského vlivu. A velice si cením eh, této návštěvy. Byla to velice intenzivní návštěva od rána do večera. zažili jsme různé koncepce a paní eh, eh, předsedkyně o tom ví, že eh, by tato náštěva mohla být rozšířena ještě o další dvě albánské země. Já myslím, že je dobře, že jsme se soustředili na Albánii. Myslím, že to byl signál pro albánské vedení signál, že Unie nejenom tedy eh, klade důraz na politický vývoj, ale také na to, jak se využívají prostředky, eh, které se tam posílají. Já jako Polák musím říct, že na mě eh, největší dojem učinil činnou setkání s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu protože právě v době, kdy jsme se tam nacházeli, se o, o, odehrála eh, slavnost eh, se tedy odehrálo eh, to, že tam došlo k pojmenování respektive, respektive k připomenutí si pana Lecha Kačinského, eh, to je bývalý polský prezident, který zahynul u Smolenska. Ano, děkuji. Eh, děkuji vám také za dojmy z cesty eh, a děkuji také, že jste se účastnil. Není pan kolega Pirinský. Děkuji vám, paní předsedající. Já to nechci příliš prodlužovat že vím, že eh, máme toho ještě hodně do půl jedenácté. Já bych eh, jenom k tomu dodal eh, možná několik dodatečných dojmů, které souvisí s tím, co říkali kolegové. Minulý pátek v Sofii se odehrála parlamentní konference Eh, pořádaná Evropským parlamentem a parlamentem Bulharska. Eh, bylo to na téma transformace Balkánu s výhledem na vstup dalších zemí. Účastnilo se také řada eh, nevládních organizací z bývalé republiky Makedonie, z Albánie a tak dále. A mm, zcela jasně tam zazněl Eh, takový pocit eh, zklamání. A sice zklamání z přístupu Evropské unie. Eh, ano, máme zde perspektivu, kterou my jako Evropská unie předkládáme, ale zdráháme se říci nějaký časový horizont. My tady hovoříme o o e, různých e, podmínkách, domácích úkolech, koneckých trích a tak dále. A to už trvá 15 let. A ono by asi bylo dobré, kdyby tedy chom e, se příliš nesoustředovali tolik na to datum vstupu, ale spíše, aby se zahájilo vyjednávání o vstupu a v určitém bodě by se tedy eh, dosáhlo tedy toho okamžiku vstupu, ale eh, v podstatě mělo by to být zároveň s dojmem, že ta transformace dosažená v tomto eh, bodě není u konce, ale musí se prohlubovat, musí pokračovat. Můj rakouský spolu Eh, zpravodaj vlastně řekl, že eh, takto k tomu přistupovala, přistupovalo Rakousko v době svého vstupu, protože tam po, probíhala transformace v mnoha oblastech po vstupu do Evropské unie. Čili eh, takový ten celkový dojem, který panuje v těchto zemích, mě vede k myšlence, že evropské instituce by měly trošku přehodnotit svůj přístup k zemím západního Balkánu. Víme, že to je skutečně území, kde je velká rozmanitost států. Máte si třeba Srbsko a Kosovo. Eh, tak eh, tady by skutečně eh, měla být jakási, jakási cesta k tomu vstupu, která bude připadat věrohodná tamnějším občanům. Pan kolega Celer. Děkuji vám, paní předsedající. Já se omlouvám, jsem, jsem přijatel z Berlína a tenhle trval kratší dobu než cesta z letiště. Ta delegace do Albánie, tedy cesta delegace do Albánie, která byla velice bohatá na myšlenky a dojmy, tak eh, skutečně bylo tam citelné to, že všude je velká chuť eh, vstoupit do Evropské unie a to platí zejména pro mládež. Eh, mnozí lidé se také v tomto duchu vyjádřili a byly to politické špičky, které eh, jsou momentálně u moci. My se eh, musíme zamyslet nad tím, jestli se eh, budeme nad tím vstupem zamýšlet pouze z politického hlediska nebo primárně z, z politického hlediska a nebo také, jestli nás bude zajímat také více těch obs, ten obsah toho přístupového procesu všechny státy eh, de facto přejímají eh, způsob fungování Evropské unie a myslím si, že eh, všechny tyto státy mají ještě dlouhou cestu před sebou. A to pak ovšem, pokud to bude trvat dlouho, pak může nastat jiný problém, a sice, že mládež si řekne, tak jestliže se nedostaneme jako země z Evropské unie, pak to zkusíme individuálně. Eh, například ta auditní agentura, eh, kterou jsme navštívili, a ta je podporovaná eh, polskými orgány, tak ta se snaží o transparentnost veškerých politických procesů. A zde bylo nejzajímavější to, že Eh, zde zaznívaly stížnosti, že veškeré jejich eh, úsilí, veškerá jejich doporučení eh, narážejí na takovou jenom velice vlažnou odezvu. Takže tady je třeba říct, si chcete do Evropy, tak v podstatě musíte to dělat, ale úplně jaksi se vším všudy. My jsme se eh, také podívali na jeden z největších investičních projektů ve, státě, ve, ve městě Flora. Albánie samozřejmě má za sebou těžkou cestu. Hodžová diktatura patřila k těm nejhorším ve východní Evropě. Eh, to město Flora to bylo skutečně v úpadku a s evropskou pomocí se tam podařilo Eh, vytvořit eh, takovou pobřežní eh, promenádu. Tím došlo k několikanásobnému zdražení nemovitostí a velice se tedy tam vkládají naděje cestovního ruchu. Flora je zhruba 200 km od Tyrany a spojení se silnicí Eh, to tedy určitě eh, nikoho nebude lákat k výletu do Flory. Eh, je zde rozpracovaný dopravní projekt, je to vlastně obchvat tohoto města a tento stavební záměr byl přerušen. EIB e a EBRD poskytly úvěry a z Evropského rozpočtu také byla subvence. Stavbu získala italská firma, která uprostřed toho projektu změnila majitele, dostala se do španělského holdingu a jako první tento španělský eh, holding poslal italskou firmu do insolvence. EBRD e a EIB se pokoušejí eh, v novém eh, tendru najít novou firmu, která by to mohla provést, což tedy bude zřejmě obtížné, protože eh, těžko se hledají eh, firmy na projekty, které jsou rozpracované a které se někomu nepovedly. Přitom tento obchvat patří k nejnaléhavějším eh, stavebním projektům v Albánii. No, v této situaci nevím, nevím. Samozřejmě existuje tady politické eh, tlaky, eh, já vím, ze strany z Ruska nebo ze Saudské Arábie, ty samozřejmě nemají tak eh, vysoké požadavky na politiku a peníze jako my. Čili myslím si, že je velice důležité vyslat signál v podobě zahájení přístupového jednání a tím tedy dát najevo, že eh, brána do Evropy je otevřená. Ale samozřejmě také politická třída v Albánii eh, od té se čeká, že tedy musí, musí tedy jaksi eh, po jejich krásných slovech následovat skutky. A samozřejmě na to bychom měli klást důraz. Také eh, vychází na světlo spousta věcí eh, z dosavadního stínu, ale přesto si myslím, že eh, vstup do EU by bylo něco, s čím můžeme počítat v krátkodobém horizontu. Ale každopádně musíme ukázat lidem v Albánii, že je Evropská unie nenechává samotné. Je třeba zvýšit tlak na politiky a musí následovat činy. Ano, děkuji. Myslím, že eh, to je opravdu velmi eh, pěkný eh, dojem, tedy všem kolegům bych chtěl za to poděkovat. A nyní pan Cígler z Evropské unie, no, z Evropské komise. Děkuji, paní předsedající. My jsme uvítali, že výbor uspořádal tuto návštěvu Albánie a Ehm, je dobře, že byla navštívena eh, řada různých projektů, nejenom v Tyraně, ale také eh, v, třeba ve Flóře a dalších těžkodostupných regionech. Takže výbor si provedl, eh, respektive provedl inspekce nejenom dobře fungující projekty, ale také ty, které jsou na tom hůř. Politicky je důležité, aby tento projekt Eh, tady to vlastně eh, si kádrování eh, soudů a soudců a dalších. My tam totiž máme mezinárodní monitorovací operaci. Momentálně tam máme sedm soudců a státních zástupců z EU, jednoho američana. Je to desetimilioný projekt EPA a ten proces eh, um, očisty soudnictví, na ten se má takto eh, dohlížet. Tady jde vlastně o eh, nezávislost justice, ale třeba v Srbsku se to udělalo špatně, neústavním způsobem a propuštění soud, soudci pak museli být opět zaměstnáni Eh, Albánie se z toho poučila a spolu s Benátskou komisí eh, našla určitý způsob, kdy bude probíhat eh, vlastně takové ty kádrové prověřování po určitou krátkou omezenou dobu. V současné době máme zhruba 70 jednotlivých případů, to je pouze 10 Zhruba polovina těch, kteří už byli prověřeni, byla propuštěna, to je skutečně velmi radikální, ale eh, jak říkám, my toto monitorujeme. Eh, na těch eh, panelech jsou zastoupeni naši lidé, oni tam vždy musí být, žádné zasedání se nemůže odehrát bez nich. Oni mohou tak, také předkládat návrhy a podobně, čili mají velmi silné procedurální postavení. Čili ten proces skutečně začal velice radikálně a důkladně. Otázka je, kde vzít tedy náhradní soudce. Eh, tady je eh, vlastně možnost jednak zdvojnásobit vzdělávací kapacity a potom také nalákat lidi z soukromého sektoru, což tedy bude znamenat také eh, zvýšení platu soudců, aby nebyli korumpovatelní. Tento proces je teprve na začátku. Účetní dvůr má tady samozřejmě pravdu, ale my skutečně můžeme pozorovat opravdu, opravdu eh, vážné úsilí o to, aby se, zde, eh, aby se došlo tady k očištění justice. Čili to, že se tam účastní přímo eh, státní zástupci a soudci z EU, to jsme zatím nikdy nedělali. Albánie si to takto přála a Albánci dobře vědí, že toto je začátek a že to musí jít stejně dál. E, skutečně během té, e, respektive mohu říci, že komise již v dubnu e, navrhla, aby bylo zahájeno přístupové jednání, ráda nesouhlasila, je to tedy odloženo na příští rok zatím a mezi tím by měly pokračovat další reformy. Komise eh, začala s přípravnými opatřeními pro to, aby Albánie byla připravena na zahájení přístupových jednání. A komise se k tomu staví velice vážně a my už teď eh, provádíme první část eh, takzvaného screeningu, to znamená, máme těch 160 tisíc stránek úředního věstníku, které se v 70 zasedáních až do příštího eh, září eh, budou probírat. Eh, pokud se týče konkrétních problémů, to o tom tady také něco zaznělo, skutečně došlo k velkému prodlení s tím obchvatem Flory my jsme eh, udělali všechno pro to, aby ty prostředky nepropadly. Lhuta byla, byla o rok prodloužena, ale je to problém, za který nemohou Albánci, to je ta italská firma, španělský holding a tak dále. Do konce listopadu doufáme, že padne rozhodnutí, kdo převezme eh, toto, tento rozestavěný projekt Eh, to zatím není jasné, ale opravdu od dubna už se vyhodnocují nabídky, takže doufáme, že ten projekt přece jenom bude dotažen do konce. Jinak tedy vítáme také doporučení k posílené regionální spolupráci. Albánie je skutečně vysoce angažovaná Eh, v tomto procesu Západní Balkán 6, nebo také berlínský proces prostě tomu říkáme. To je tedy ta regionální spolupráce, například eh, s budováním eh, silničních spojení nebo dopravní spojení, navazování kontaktu mezi mládeží a podobně. Takže shrnul bych to tak, že Albánie je samozřejmě na začátku ale jsou to vlastně eh, eh, podmínky pro vstup. Víte, že vlastně eh, to jednání trvá zhruba 10 let, ale podmínky pro to, aby se zahájilo jednání, tak ty už jsou víceméně splněny. Teď máme rok na to, abychom provedli přípravy a doufáme, že tedy v červnu to skutečně vypukne. My tedy to nevidíme politicky, neříkáme to tak, ano, potřebujeme Albány dostat do Unie, protože je to nutné z politických důvodů, ale my skutečně budeme trvat na plnění podmínek. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec tohoto bodu pořadu jednání. Ještě jednou děkuji kolegům a za angažma. Možná, že by dávalo smysl eh, v příštím volebním období eh, eh, se podívat na výsledek justiční reformy, protože já jsem slyšel doporučení, že už není třeba tam jezdit. Nás no přesto pro nový parlament by možná bylo dobré, eh, aby eh, dále studoval eh, justiční reformu. Už není třeba někam mezi tři hodiny a, autem, ale říkám, lidi jezdíte na dovolenou do Albánie. A teď jsme u, bodu 16 a sice stanovisko účetního dvora k systému financování vlastních zdrojů a slovo dostává paní Lindstemová z účetního dvora. Vielen Dank, Frau Dr. Gressler. Good morning. Děkuji, dobré ráno. Děkuji za příležitost seznámit vás s touto zprávou o vlastních zdrojích na žádost vaší i komise. Mám tady s sebou kolegu Parante, který je naším expertem pro vlastní zdroje. Nepochybně jste blízce seznámeni s návrhem komise, takže stručně uvedu jenom klíčové body. Návrhy se týkají reformování existujícího systému vlastních zdrojů. Komise měla e, navrhnout nové zdroje, je to v podstatě košík e, tří nových e, vlastních zdrojů, klíčové ehm, je vlastně ukončení některých eh, korekcí. Používáme následující kritéria k eh, posouzení návrhu. Jednak míru složitosti eh, systému, za druhé kvalitu dat, použité modely jako základ pro návrhy, stabilitu eh, vybíraných prostředků, transparentnost výpočtu příspěvku členských zemích a to je podobné také kritériím používaným skupinou na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. A konečně jsme zjišťovali, jestli bychom byli schopni eh, uspořádat tedy eh, tento systém tak, abychom z vaší strany dostali absolutorium. Náš závěr je um, celá řada klíčových um, požadavků jako na uh, zjednodušení. Mm, I v minulé práci jsme identifikovali určité slabiny existujícího systému, nicméně jsme zjistili, že to nevychází z vyloženě solidních předpokladů a um, ten systém zůstává uh, dost složitý. Hlavní závěry tedy ohledně nových zdrojů co se týče zdrojů na základě konsolidovaného společného základu daní, eh, otázka, jestli eh, tento základ daně vznikne a eh, daňový příjem vlastně vznikne teprve po, několik let po začátku víceletého finančního rámce. Plastový balíček s s pobídkami eh, pro členské státy, aby docházelo k recyklaci plastů, tak tady pozorujeme, že je potřeba vylepšit eh, kvalitu dat používaných pro vlastní zdroje. Kromě toho komise nebrala v potaz dynamické efekty, které, eh, kdy změny chování budou vlastně eh, erodovat ten eh, základ tohoto zdroje. Co se týče ETS, povolenek ITS eh, jsou významné nástroje, nebo tedy povolenky jsou významný nástroj pro politiku eh, v souvislosti s klimatickými změnami, nicméně to nepředstavuje nový, eh, novou pobídku k omezování emisí skleníkových plynu a není to stabilní cena, protože cena povolenek na eh, aukcích je velmi volatilní. Co se týče navržených nových zdrojů, tam by mohly být restrikce eh, v případech, které, se, eh, které vycházejí z CCTB a z mm, balíčku pro plasty, takže, a není možné přímo provádět audity v závodech na místě a e, pak je tam tedy toto riziko auditovatelnosti a odpovědnosti. Co se týče změn existujícího systému, e, navrhuje se e, omezit či odvod z cel, ale z, nevychází se tady se studií. Kromě toho členské státy stejně budou eh, toto eh, omezovat. Kromě toho návrh vychází z nesprávných předpokladů, detaily jsou uvedené v příloze 2 našeho stanoviska. Je to poměrně technická otázka, pokud chcete, tak vám budeme moci dát více podrobností, jinak bych teď do detailů nezacházela ukončení korekcí, e, vytvoření transparentnějšího a méně složitého systému. Podle návrhu komise korekce by měly skončit v roce 2026, ale konstatujeme, že to je poprvé, kdy komise opravdu navrhuje takové ukončení. Takže hlavní závěr, co se týče doporučení, my doporučujeme, aby eh, legislativní orgány požádali komisi, aby co nejdříve učinila toto. Zrevidovat legislativní návrh, co se týče nových vlastních zdrojů, komise by měla pečlivě posoudit pravděpodobnost aplikace ehm, e, vlastních zdrojů vycházejících ze společného základu daně a je třeba eh, vysvětlit, že eh, zdroj z tohoto společného základu daně nevytváří eh, zvláštní pobídku, třeba v případě povolenek pro členské státy, aby potom omezovali emise skleníkových plynů. Kromě toho povolenky jsou, mají velmi volatilní ceny a prostřednictvím sběru a recyklace plasto, plastů eh, je předpoklad, že dojde ke změně chování domácností a je třeba znovu posoudit návrh na zjednodušení a mm, pokud možno ten návrh změnit. Doufám, že vám toto stanovisko bude užitečné a těším se na vaše otázky. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní Lindström. Eh, stanovisko bylo dnes eh, zveřejněno, takže eh, přišlo tak řečeno upečené z kopírky. Tak místo pana Grebrandyho pan kolega Klinc. Děkuji, paní předsedkyně. Mm. Děkuji vám za ten úvod, který jsme si právě vyslechli. To téma je velice obtížné a zabýváme se jim už leta. A pořád to mm, nebylo um, uzavřené k úplnému uh, uspokojení našeho. Ty, uh, uh, ten hlavní příjem máme teď z cel a z DPH a u obojího, zejména u uh, DPH, jsou podvody v desítkách miliard. U cel víme, že máme také problémy Eh, zajistit eh, jednotný, eh, jednotnou aplikaci. Podívejte se na ten celní problém, který máme v Británii, který taky není ještě uzavřený. Takže tady máme jednu věc, která je velice složitá, kdy ty uplatněné modely a data nemají uspokojivou kvalitu a kdy potřebujeme naprostou transparentnost. Nejdříve musím skonstatovat, že Eh, eh, že u té eh, přiložené zprávy není žádné posouzení dopadů. A to je škoda. Protože tady pracujeme s předpoklady, jejichž platnost nebyla přeskoumána. u těch jednotlivých zdrojů eh, nových vlastních zdrojů eh, mám eh, následující připomínky u CCCTB. Jsme tak trochu vodění kolem horké kaše, stejně jako v minulosti. Já už jsem od roku 2004 v parlamentu a vím, že tehdy, krátce po mém nástupu, ještě za Charlieho McCreevyho, Eh, jirského komisaře, který byl zodpovědný za finanční služby. Eh, tehdy už eh, se vyslovil pro zavedení tohoto a bez úspěchu. A my víme, že tohle může být zavedeno jenom s jednotným souhlasem, jednomyslným souhlasem členů rady. Irsko a možná jiné země budou, země budou vždycky proti. A mm, Měli bychom tedy, eh, eh, no, eh, myslím si, že je téměř nedbalé počítat se zdroji, tedy, které by pocházely z tohoto. Potom, kde už je ten návrh smysluplnější, k dani, uh, která má za cíl zabránit špě, špění moře ale my tady chceme dosáhnout, eh, aby eh, ta daň už vlastně eh, dlouho nepůsobila. Čili tady jde o to, abychom už neměli příliš, mm, aby, abychom vlastně z toho neměli mít příliš mnoho prostředků. ETS má za cíl také posunout klimatickou politiku. Jestli tohle opravdu přináší nové podněty, to je více než pochybné, to nevím. Já jsem tak trochu skeptický, pokud jde o celou tu zprávu. Myslím si, eh, že eh, ty nástroje, které máme dnes, daň z eh, přidané hodnoty a cla, mm, bychom nejdřív měli efektivně nastavit, aby ty slab, ta slabá místa, která známe léta, byla eliminována. A abychom je podrobili eh, cílenému eh, posouzení dopadu. Protože jinak eh, tady vycházíme z dodatečných příjmů, jejichž konkrétní naplnění je více než pochybné. Já. Dobrá. Děkuji. No samozřejmě jsme v takové děsivé situaci. Máme tady komplexní systém vlastních prostředků a chceme ho nasadit na, na na hradit ještě složitějším systémem. A vidíme, že rada se tím chce prostě nějakým způsobem probít, ale tím problémem, ale uvidíme, až to přijde. Za komisi paní Merson, prosím. Thank you. Děkuji. Chtěla bych poděkovat účetnímu dvoru za eh, toto stanovisko. Velice je vítáme. Bude to pro nás eh, velice užitečné v těch eh, dalších jednáních o balíčku. Řekla bych jenom něco jako reakci na to, co tady právě zaznělo. Existující systém vlastních zdrojů byl v minulých letech úspěšný, evropský rozpočet byl vždy schopen financovat evropské priority i výdaje. Možná protože to bylo tak úspěšné, tak teď je těžké jej reformovat. S naším návrhem bych chtěla zdůraznit, co jsme se pokusili udělat a reagovat na některé závěry účetního dvora. Za prvé samozřejmě eh, jsme rádi, že eh, účetní dvůr ehm, jak si hodnotil, že se snažíme systém zjednodušit a modernizovat a omezit závislost eh, na příspěvcích na základě hrubého národního důchodu, což byl právě návrh diverzifikace vlastních zdrojů. Také nás těší, že účetní dvůr uznává, že na straně příjmů souvislost s evropskými politikami by byly naším návrhem ohroženy, protože je to taky otázka toho, že eh, tady ta příjmová část rozpočtu by měla sloužit jako pobídka eh, k realizaci eh, našich politik na vnitřním trhu. A nikde jinde ve světě není příjmová strana rozpočtu zcela izolovaná od politiky. Takže to patří mezi klíčové pilíře našeho návrhu, aby příjmová e, stránka měla k vytváření politiky blízko. A chtěli bychom eh, dále vysvětlit, o co jsme se pokusili. Především co se týče hlavního závěru ohledně složitosti systému a toho, že eh, nevycházíme se skutečně solidních předpokladů. Co se týče složitosti, já bych řekla, že každý rozpočet je složitý. Pokud bychom chtěli hodnotit národní státní rozpočty, tak to taky bude ambiciozní úkol. Ale snažili jsme se tuto složitost řešit, vycházet také z předchozích kritik účetního dvora. Takže systém rabatu. Chtěla bych zdůraznit dva aspekty zjednodušení. Jak víte, v tuto chvíli máme mnoho rabatových korekcí, je to britský rabat, rabat z rabatu, eh, mm, další eh, redukce. Eh, my jsme to celé, všechny tyto rabaty skombinovali do jedné paušální částky. To je první významné zjednodušení. Takže to je první aspekt zjednodušení. Druhý je ten, že budou odbourány proto, aby nedocházelo k, význa, k velkému nárůstu nějakého problému, tak jsme to navrhli rozložit do pěti let. DPH. DPH je složitá a chtěla bych ale taky říci, že dobře funguje. A chtěla bych e, říci, že máme velmi dobré vztahy s účetním dvorem, který každý rok nás jezdí navštívit. Jsou to složité výpočty, ale fungují dobře mezi pracovníky komise a, a e, pracovníky státních zpráv členských zemí to funguje dobře, ale snažili jsme se to zjednodušit a rozhodně to není lehký úkol. A já e, tady uvedu dva důvody. Za prvé, nemáme žádná detailní data ohledně e, příjmů v jednotlivých sazbách DPH. Přitom všichni víme, že i přes všechny snahy harmonizovat toto na vnitřním trhu, tak plné harmonizaci nedošlo. Členské státy mají celou řadu výjimek, eh, různé sazby DPH, ale nejsme schopni s těmi daty, které máme, to nemůžeme celé ehm, eh, rozebrat a musíme nějak vypočítat základ eh, pro DPH. Jinak, kdybychom mohli skutečně přesně identifikovat, co kam patří, tak bychom to vypočetli s nás. A řekněme, eh, že musíme provádět určité výpočty proto, abychom vypočítali základ eh, daně pro DPH, abychom zajistili určitou spravedlnost. Je to nedokonalé, navrhli jsme metodiku, která je poměrně jednoduchá a transparentní, protože používáme Ehm, fiskální eh, data z uplynulých let. Já nebudu zacházet do podrobností, ale mohu zodpovědět eventuálně přesnější otázky. A chtěla bych říct, že tato metoda má tu výhodu, že je jednoduchá, transparentní a taky bych chtěla zdůraznit, že nyní projednáváme v pracovní skupině Eh, s členskými státy otázku vlastních zdrojů a jsem otevřená dalšímu eh, případnému zjednodušení a zvýšení transparentnosti, kde to půjde. Co se týče nedostatku solidních předpokladů, my jsme dělali projekci příjmů a jako každá projekce je vždy nedokonalá. Použili jsme makroekonomické prognózy, které jsou součástí jarních prognóz, které publikuje komise. Použili jsme tedy jarní prognózy a jako každá makroekonomická vyhlídka to není nikdy dokonalé. Nežijeme v dokonalém světě. Taky nejsme schopni předvídat eh, cenu uhlíku, to je pravda, nevíme, kdy, jak bude co přijato. Nedokážeme předjímat, kterou politiku členské státy budou aplikovat pro omezení eh, objemu plastového odpadu. Takže jsme dělali eh, určité prognózy, považujeme je za solidní, můžeme je eventuálně taky vysvětlit, pokud by byly otázky a snažili jsme se maximálně udělat odhad. Chtěla bych zdůraznit, že třeba na rozdíl od státních rozpočtů, kde když plánujete rozpočet na příští rok, tak musíte dělat makroekonomické předpovědi a pokud se spletete, pak vznikne deficit. V rozpočtu EU náš systém je schopen absorbovat jakékoliv fluktuace v důsledku eh, toho reziduálního vlivu eh, hrubého domácího důchodu. A eh, vzhledem k tomu, že povolenky představují pouze 2% z celkových příjmů, tak je to procento velmi nízké a třeba ten společný základ daně by vstoupil v účinnost až za několik let, ovšem ne zpětně samozřejmě. Tak ze všech těchto důvodů jsme přesvědčeni, že je to dostatečně vyvážené pro to, aby ten náš systém byl schopen tyto fluktuace absorbovat, pokud by se naše prognózy ukázaly jako nedostatečně přesné. A závěrem bych chtěla říci, že jsme se snažili být transparentní. Je to složitý úkol, to já jsem ráda, že to je uznáno. Filozofie této reformy spočívá v tom, aby evropský rozpočet byl odolnější, a měl blíž eh, k evropským politikám a současně k na vývoji národních ekonomik, takže to může sehrávat roli i v mm, směřování vývoje. Děkuji vám a jsem připravená zodpovědět technické otázky. Ja, viel, vielen Dank. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku když se eh, zabýváme současným systémem, tak on má určité kouslo a sice, že vlastně eh, víme vlastně eh, přesně, jak budou vypadat čísla. Tento nový systém také stabilizuje příjmy EU. To je vlastně ta otázka, která mě zajímá. Samozřejmě to není náš Eh, naše práce, to je eh, práce tedy rozpočtu výborového, výboru rozpočtového. Ale přesto mě to zajímalo. So co se vaší otázky týče, já bych chtěla zdůraznit, že my ex post budeme schopni poskytnout eh, ty vlastní zdroje. Eh, prognozy ex ante, tam já bych chtěla zdůraznit, že DPH a HDP budou představovat hlavní eh, příspěvek a měly by být předvydatelné, stabilní a spolehlivé. Čili já jsem chtěla říci, a co říkám, tak ETS představují 2% plasty podle našich předpokladů, a tam jsme poměrně přesvědčeni o stabilitě nadcházejících sedmi let jako e, vlastního zdroje, to bychom se moc divili, kdyby došlo k ostrému poklesu od prvního dne protože pokud se implementují opatření, tak to nějaký čas trvá a také předvídáme určitý nárůst v, v produkci plastových obalů, což by zase eh, protivážilo pokl, eh, pokles nerecyklovaných plastů, takže očekávám, že to bude poměrně stabilní. Společný eh, konsolidovaný základ daně, tam to bude asi volatilnější, ale bude to kopírovat eh, cykly HDP eh, a a DPH. Takže ano, musíme dělat určité předpok- před prognózy, ale tak, jak jsem říkala, my vlastně zakotvujeme náš návrh ve stávajícím systému, čili není to velká revoluce a chceme pouze lépe využít tyto zabudované mechanismy, eh, které vlastně jsou nyní ve hře. Děkuji, no to bude ještě zajímavé. Paní Lindström, ještě chcete něco říci závěrem? <clears throat> Thank you very much. Just if... Děkuji, eh, jenom pár připomínek za prvé k těm předpokladům a prognozám. My jsme celkem přesvědčeni, že nejsou zcela solidní. Netýká se to jenom eh, makroekonomických předpokladů, ale také pravděpodobnosti nebo chování spotřebitelů. Tam bychom rádi viděli podrobnější analýzy. Co se týče souvislosti s politikami, u plastů určitě ano, to bude pobídka, ale eh, co se týče povolenek, tak to není nová pobídka. Eh, takže to by bylo dobré, kdyby to bylo v tom návrhu jasně uvedeno. Co se týče složitosti, myslím, že eliminace eh, korekcí u rabatů to rozhodně je krok k, ke zjednodušení systému, ale když se podíváme na celkový návrh, tak stále zůstává poměrně složitý. A k těm komentářům ohledně stability. My eh, hodnotíme, že vlastní zdroje vycházejí z hrubého eh, národního eh, důchodu, což jaksi zajišťuje stabilitu systému, ale v tom návrhu pak je vidět, že to není tak úplně garantováno, jako tedy tato stabilita. Děkuji. Děkuji. Eh, tady eh, skutečně vidíme, že když eh, chybí 2-3%, tak je, je to obrovský problém, je to téměř zemětřesení, přičemž u těchto malých změn v národním rozpočtování to vlastně zanedbatelné. Každopádně děkujeme, děkujeme dostáváme se k dalšímu bodu a je to bod číslo 17 a je to stanovisko našeho výboru k Interregu. Eh, pan zpravodaj Kon. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové, dámy a pánové. Komise zprávou o Interregu Eh, připravila velice dobrou zprávu a všichni eh, zainteresovaní přivítali. Zazněla ovšem i kritika, například eh, v Regi. Tady se hovořilo o přeshraniční spolupráci, která v případě, že jde o hranici vodní, tedy mořskou, tak už je to transnacionální a ne pouze přeshraniční spolupráce. Já bych se chtěl soustředovat na aspekty, které jsou relevantní z hlediska kontroly rozpočtu. Musím říct, že chybovost v Interregu byla eh, hluboko pod dvěma procenty, což je tedy eh, hranice, eh, která, kterou považujeme za závažnou. Eh, přičemž eh, ta chybovost se kontroluje námátkou, nikoli systematicky. Eh, tak procedurálně bylo všechno v pořádku a já tady mám pouze jed, drobné návrhy. Třeba doporučuji, aby příslušné orgány kon, kritéria konsultoval s komisí, ovšem jenom tam, kde je to nutné. Eh, poněvadž komise je už vždy zastoupena v dozorčím výboru, mm, takže se spolu účastní tvorby těchto kritérií, takže proto jenom tam, kde je to nutné. My to... Dále eh, se žádá elektronické předávání dat o běžících programech eh, a sice každé dva měsíce to se mi zdá příliš často, poněvadž eh, to je prostě příliš mnoho práce, takže tu frekvenci navrhuji zredukovat. Dále navrhuji větší flexibilitu prostředků a také jejich převádění mezi prioritami. A dále eh, vítám zavedení zvláštního fondu pro malé projekty, eh, což jsou projekty, kde maximálně 20 může jít na Eh, zprávu na mm, tedy administrativu těchto projektů. Zdá se mi to trošku málo, takže já tady navrhuji, aby se to změnilo na 30 eh, Celkově je pro mě důležité to, aby, eh, abychom neměli v kontrole a v provádění těch, výrob, těch projektů příliš mnoho překážek. Já tedy vnímám to ve svém regionu, že e, pořád je tady jakési, e, nebo je tady mnoho stížností o tom, e, že ty byrokratické překážky jsou příliš vysoké. Takže jinak se těším na další konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji a děkuji také komisi za spolupráci při přípravě této zprávy. Děkuji nyní paní Wagner za Evropskou komisi z Policy Development a Economic Analysis DG Regi. Prosím. Děkuji. Děkuji taky zpravodaji za tato pozitivní slova ohledně návrhu komise k Interreg. Taky se soustředím na několik bodů, které zazněly v této v tomto stanovisku nebudu hovořit o té širší politice, která je stejně předmětem regi. Asi to souvisí s diskusí o ekosprávě, kterou jsme projednávali včera a um, on, škoda, že tady pan Pirit není. Ano, vždy je třeba vyvažovat eh, zjednodušení a zachování určitých opatření, eh, která zajistí kontrolu a eh, že budeme jistí, jistí, že věci probíhají tak, jak mají a, a že eh, za mm, vydané peníze bude žádoucí výsledek. Samozřejmě je tu riziko, že by mohlo ehm, se ten proces jaksi eh, odklonit. Ehm, možná co se týče třeba průběžného hodnocení programu Interreg, tam je mm, představa taková mít eh, určitý eh, okamžik v čase, kdy by se dal globálně hodnotit výkon programu a eventuálně upravit poslední dva roky nebo poslední čtyři roky implementace, poslední dva roky rozpočtových závazků. Čili to je ten okamžik v čase, kdy je možné provést úpravy tak, aby Eh, se zlepšil výkon programu. Podobně je třeba věnovat pozornost diskusi o kritériích selekce mm, formou různých alternativ, kdy eh, komise se domnívá, že je prostor pro diskutování o těchto kritériích selekce. My všichni víme, že v zájmu zajištění dobrých výsledků proces výběru a kritéria výběru jsou klíčovými kroky e, implementace programu. Tady já nehovořím o, o legálnosti a, a podobně, ale hovořím o dosažení politických cílů a o tom se diskutovalo včera v souvislosti se zprávou o absorpci AKA, kdy zazněla kritika na adresu komise, že i když jsou čísla o absorpci velmi pěkná, tak ta hodnota možná neodpovídá a mechanismy jsou nedostatečné. Čili toto je jeden z mechanismů, e, které právě slouží tomuto účelu. A za třetí, obecně, co se týče určitého uvolnění některých eh, finančních prahů u fondu pro malé eh, projekty, 30% znamená, že jedna třetina toho, co se chystáme vydat na malé projekty, půjde na eh, obhospodařování těchto prostředků a jenom dvě třetiny půjdou na jejich vlastní obsah. A podle minulých zkušeností komise navrhuje, Mm, právě eh, jenom 20%, protože se nám zdá, že na základě dřívějších dat to stačí. Co se týče flexibility ohledně přesouvání peněz mezi prioritami, tam eh, existuje určitý eh, jaksi, akt o tom, jak až flexibilní můžeme být, aniž by bylo potřeba, aby o tom komise formálně rozhodla o, o realokaci Eh, v rámci Interreg máme asi 600-700 milionů celkového rozpočtu, čili je to daleko jednodušší, nicméně otázka zní, jestli z pohledu kontroly to je dobrý nápad. A celkově poslední poznámka. Návrh komise se snaží zajistit jednodušší mechanismy a když je, a je, ta, je-li tam alternativa, tak je to alternativa pro členský stát nebo pro program Interreg k využití. Takže kdykoliv je návrh alternativy, tak bychom nechtěli, aby tam Současně byly stanoveny další restrikce. Pokud program vybírá specifické programové ukazatele, tak tuto variantu necháváme otevřenou proto, aby se e, dali naplnit potřeby programu, nebo jestliže je někde možnost e, výročního přehodnocení, to je další věc, která tam má zůstat jako varianta bez dalších restrikcí, a mělo by se vycházet pouze z výkonu nebo pokud jsou nějaké problémy konstatovány. Děkuji. Ja, vielen Dank für diese Stelle. Děkuji vám za stanovisko. Přeje si ještě pan zpravodaj slovo? Jenom stručně. Také děkuji komisi za její stanovisko. Jak už jsem řekl úvodem, těším se na další spolupráci a děkuji. A omlouvám se, přehledal jsem kolegu Celera. Ano, my eh, často hovoříme o evropském přínosu a já si myslím, že tím evropským přínosem jsou zejména přeshraniční projekty tam, kde eh, eh, pohraniční regiony dokáží spolu spolupracovat. Na hranicích sice už nemáme zdi, ale často v té spolupráci pohraničních eh, regionů, které nepatří k těm hospodářsky silným, eh, bohužel trvávají administrativní a zákonné překážky. Proto si myslím, že hovoříme-li o kvalitě kohezní politiky, pak na tomto místě máme eh, hodně materiálu k přemýšlení o tom, jak eh, dále podporovat teritoriální spolupráci. Eh, cesta k vyšší centralizaci nebo ke škrtům je opravdu špatná, ta nevede k cíli. Máme tady rozjednaný ještě další instrument, a sice o tom, jak můžeme administrativní a právní překážky a e, bariéry dále odbourávat. Já e, vnímám, že e, v hlavních městech se proti tomu zvedá odpor, i třeba v krajských městech pod praporem zachování vlastních kompetencí a pravomocí. Čili já si myslím, že pokud má Evropa se dále sjednocovat, pak takové ty drobné nacionální egoismy je třeba překonávat. Ano, samozřejmě, eh, tady, tady je hodně eh, prostoru k tomu takovému eh, pozlacování. Paní Wagner, k tomu chce ještě něco říci za komisi? Děkuji. Návrh komise směřoval k určitému omezení právě těch eh, to, příležitostí k pozlacování legislativy a um, jednodušší kontrole a auditu Eh, na základě rizik máme zlepšení systém přiměřenosti především, eh, jak říkal zpravodaj, v případě Interreg existuje speciální naplánovaný režim auditu, máme celou řadu výjimek nebo eh, ustanovení, která berou v potaz specifika Interreg a ono eh, to mm, je poněkud lehčí než v případě těch mainstreamových programů, ale musíme si uvědomovat určité věci, kdy musíme mít jistotu, že třeba elektronická data budou k dispozici včas, aktualizovaná, protože systémy již existují, to nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž v terénu pro ty, kteří řídí a spravují tyto eh, programy. Není to další zátěž pro příjemce, protože systém už existuje a z pohledu komise je těžké zajistit z pohledu členských států v případě Interreg, aby nedocházelo k dalším eh, dodávaným vrstvám eh, administrativním, ale my od všech subjektů vyžadujeme a hlavně co se týče sdělování Eh, výsledku. Eh, fondu eh, soudržnosti, abychom měli data spolehlivá a abychom dokázali občanům i dalším subjektům vysvětlit, co přesně ty eh, programy vytvářejí v terénu. A proto je důležité oddělit vlastně ten gold plating z určitých postupů a určitá data a komunikační opatření, tak aby bylo mm, patrné, aby byla Unie věrohodná vůči občanům. Am Ende Děkuji, tím končíme tento bod jednání. Děkuji vám. A teď budeme pokračovat k o veršopem k Olafu a budeme pokračovat za dvě minuty, až všichni přijdou.

Já, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážení hosté, rádi bychom se pustili do eh, našeho zasedání. Eh, vřele vítám eh, všechny řečníky na důležitém zasedání k revizi nařízení o OLAFu v Eh, vzhledem k budoucí spolupráci eh, s EPO eh, budu pokračovat německým, že mi to jde mnohem lépe. I pro mě i jako pro zpravodajku je dnes velice důležitý den, protože u tohoto nařízení už se dostáváme k finalizaci zprávy. Proto jsem opravdu toužebně očekávala toto datum abychom si vyměnili názor s zaúčastněnými stranami a s těmi, kdo se o tomto, v tomto opravdu eh, vyznají. Pro mě to bude eh, velice důležité eh, téma a příležitost se vzdělat k tomuto návrhu. Já určitě budu hovořit kratší dobu než 15 minut úvodem. My už jsme několikrát měli příležitost vyměnit si názor o předtím, než komise eh, předložila návrh o tom, eh, co by se mělo udělat a co nařízení EPO eh, spolu se sebou přináší. Já to nařízení vnímám velice kriticky, protože tam samozřejmě komise sice navrhla spoustu věcí, ale Eh, v České státy to vyškrtli, takže, jej, eh, mm, eh, tak, takže to je celá rada otázek otevřených a to, že Polsko a Maďarsko, dva dvě důležité země, se to neúčastní, tak to znamená, že musíme velmi silně OLAF vybavit a, a ty postupy, které tady jsou nedostatečné, musíme tedy, ty procedury musíme zásadně doplnit. Je to velice smutná věc. Eh, samozřejmě eh, může se stát, eh, že evropská úroveň se musí starat o ty úrovně, o ty věci, které jsou pod Prahem EPO, protože bylo často vidět, že se nemůže vůbec na členské státy spolehnout. Takže bojovat bitvy minulosti nám vůbec nepomůže. Víme, že EPO je první evropská úroveň, která si sama může říct, co bude dělat, která nemusí být vyzývána ani se jich nemusí ptát o členských států, o, o, um, o eh, eh, povolení. Eh, může z vlastní moci jednat a proto je to opravdu milník pro nový evropský právní řád a pro boj proti finančnímu zločinu. samozřejmě eh, to také přináší nové otázky pro OLAF, pokud jde o, do, o daň z přidané hodnoty. A ta směrnice PIV, mm, která stanoví eh, tu hmotně právní eh, stránku pro EPO, to ještě nevíme, jak členské státy implementují, ale bylo by samozřejmě důležité dnes zjistit o nějaké podrobnosti o tom. A potom eh, revize nařízení OLAFu eh, eh, samotná. A tam si myslím, že parlament, a myslím si, my už se hodně tady zabýváme problémem OLAFu a měli bychom se do tohoto pustit, alespoň bychom měli předložit takové pozměňovací návrhy, abychom měli něco na stole, abychom mohli popsat ten problém. Nechceme zdržit, zdržet to řízení, protože Eh, chceme ještě vyjednávat s radou, můžeme zvolit různé strategie, ale každopádně eh, teď máme eh, to nařízení o OLAFu, které je plné mezer. Je tady otázka těch práv těch dotčených osob a tak dále, tak to musíme dostatečně zpracovat. Zatím to není nebylo dostatečně eh, eh, odpovězeno na to, co je to eh, správní šetření a co do něj patří. Takže máme nařízení, abychom to stávající nařízení vyjasnili. To totiž trpí tím, že je kompromisním textem mezi radou a námi. A, a ty nedostatky nařízení o OLAFu, o kterých dobře vím, Já si myslím, že by bylo třeba toto opravdu eh, zaplnit, ty mezery. Eh. Vnitřní postupy OLAFu je třeba také kodifikovat a eh, napsat je do toho nařízení. My jsme doufali, že komise to sama navrhne, neučinila to. Já si myslím, že to je zásadní právní mezera a pro právní jistotu by to přesto bylo dobré. Eh, šetření OLAFu ve členských státech. I tady eh, máme určitá eh, přání, pokud se podíváme na výroční statistiky OLAFu, tak se můžeme rozčilovat o nedostatečnou, kvůli nedostatečné datové bázi. OLAF sám to vyostřuje, protože ta výroční čísla, prostě ono se něco předepisuje, místo toho, aby se to, to to prostě řízlo a řeklo se, a, a, čeho jsme dosáhli a nedosáhli v šetření ve členských státech. Tady si myslím, že toto musíme eh, říci. Eh, protože když to tam nenapíšeme, tak to tam nebudeme mít, takže je třeba to eh, jasně napsat toto. A všichni, kdo se tím zabývají tady v parlamentu, by se k tomuto měli připojit. Já mám ještě celou řadu připomínek, ale uh, jste nepřišli proto, abych jste poslouchali mě, a, ale abychom mi poslouchali vás. Um, takže eh, ještě jednou eh, vítejte a začneme s panem profesorem Ligetem z eh, Evropským Mezinárodního institutu z Lucemburku. Je, je tady paní profesorka? Já se omlouvám, paní profesorce. Prosím, srdečně vítejte a máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové. Především bych chtěla poděkovat výboru KONT a paní Gresle za pozvání na toto slyšení. Osobně považuji toto téma za velmi důležité a vidím tady klíčovou otázku, kterou, která vlastně ovlivňuje veškerá jednání, to znamená, jak nejlépe vést správní a trestní řízení na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Na úvod bych připomněla nařízení o eh, úřadu evropského žalobce, jak to začalo kritika, která zaznívala v OLAFu desítek let, že dochází k duplicitnímu úsilí na jedné straně OLAFu, na druhé straně členských států, protože ty různé nedostatky vyšetřování eh, eh, OLAFu byly eh, způsobené nedostatečným potom trestním stíháním v členských státech. Jedna z obav a starostí při projednávání bylo to, že trestní eh, řízení by potom mělo eh, jaksi eh, navazovat na vyšetřování OLAFu. Když se podíváme na text nařízení o Úřadu Evropského veřejného žalobce, tak vidíme, že ještě zůstává prostor pro správní vyšetřování, což nás vede k otázce, jak konfigurovat, jak skloubit vazbu mezi správním a trestním eh, vyšetřováním. Nařízení o EPO v původním návrhu komise eh, tam měla být výlučná pravomoc EPO, eh, e což dnes v nařízení už není, tam je teď sdílená pravomoc a má to celou řadu důsledků. To znamená, že Ehm, zůstává část pravomocí v členských zemích, protože pravomoci EPO jsou eh, omezené eh, v případě, eh, jsou tam Prahy prostě. Olaf má podporovat probíhající vyšetřování evropského žalobce, čili tam by měla probíhat spolupráce mezi oběma institucemi. A kromě toho EPPO e, je stanoveno na základě e, e, šířené spolupráce Maďarsko, Polsko, Švédsko a Spojené království, Irsko a Dánsko se ocitají mimo pravomoc EPO. To znamená, že OLAF nadále zůstává kompetentní, je to ta vnější eh, správní vyšetřování, což původně měl evropský žalobce nahradit, tak to zůstává. A kromě toho je tu ještě prostor pro Eh, správní řízení a disciplinární řízení a eh, opětovné tedy eh, získávání neprávem využitých prostředků. Olaf bude nadále hrát klíčovou roli tehdy, kdy evropský žalobce není kompetentní nebo se zdrží výkonu svých pravomocí, to je uvedeno v nařízení článku 25, a v zemích, kde EPO Eh, nemá eh, pravomoci, protože země není zapojená do posílené spolupráce. Eh, kromě toho, navržená změna nařízení OLAF předpokládá celou řadu úkolů při předběžném hodnocení informací zasílaných EPO. Já se domnívám, že tento legislativní rámec který tvoří nařízení EPO a e, navržený mandát e, nařízení e, OLAF zajišťuje dostatečný rámec pro fungování obou orgánů. Podstatný princip v obou právních textech vyžaduje komplementárnost OLAFu a EPO a další cíl Ehm, ehm, novelizace nařízení eh, OLAFu je zlepšit ehm, kvalitu vyšetřování piv. Při zpráva, eh, hodnotící zpráva Evropské komise, která předcházela Eh, návrhu této novely identifikovala celou řadu nedostatků v případě změny legislativy a navržená novelizace neřeší všechny, jenom některé tyto nedostatky. Hlavní otázka zůstává tedy, jak zajistit tu komplementárnost eh, se kterou počítá jak eh, nařízení o EPO, tak ta novela. Já se soustředím na jednu otázku a ta se týká přípustnosti důkazů. Když si přečteme hodnocení komise, je jasné, cituji, že nejdůležitější faktor ovlivňující eh, další eh, kroky na základě práce OLAFu je přípustnost eh, důkazů získaných OLAFem v Eh, v, řízením, v trestním řízením v členských státech. To je hlavní důvod, proč eh, vlastně vznikl úřad evropského žalobce. Já jsem dříve připravila zprávu pro Evropský parlament o eh, procesních jaksi pojistkách a identifikovala jsem tři faktory, které podle mého názoru ovlivňují přípustnost eh, důkazů předložených OLAFem. Tyto tři eh, eh, faktory se týkají fragmentované pravomoci vyšetřování OLAFu. Víme, že vyšetřovací pravomoc OLAFu se liší v jednotlivých členských státech a v jednotlivých odvětvích. A tato veliká fragmentace a spolehání na vnitrostátní právo spíš mm, jak si podkopává přípustnost důkazů. Kromě toho, nařízení 883 Um, má takzvané pravidlo asimilace, to znamená, že informace a důkazy získané eh, OLAFem mají být přípustné stejně jako zprávy od eh, vnitrostátních eh, orgánů v tradičním správním řízení. A proto, aby tato asimilační pravidla fungovala, znamená to, že na národní úrovni musí být orgán s podobnými vlastnostmi jako OLAF, se kterými je možné možné toto porovnávat. A často tak tomu není v členských zemích a pro, proto eh, to asimilační pravidlo eh, často vychází na prázdno. A důsledkem je duplikace eh, vyšetřování. Kromě toho, existuje řada nedostatků v ochraně eh, těch eh, pojistek při vyšetřování OLAFu a jestliže by komise chtěla zlepšit přípustnost důkazů předkládaných OLAFem, což je jeden z velkých nedostatků vyšetřování OLAFu, potom navržená novela by měla řešit tyto tři faktory, to znamená fragmentovanou pravomoc, pravidlo asimilace a eh, úroveň procesu procesních ehm, pojistek. Ehm, a já vám nyní ukážu, které pozměňovací návrhy se snaží řešit tuto situaci a tyto tři aspekty. A e, procesní pojistky já asi nechám stranou, protože na to se soustředí kolegyně. E, takže eh, to já nebudu tady probírat do detailu. Co se týče fragmentace pravomoci, článek 3 návrhu novely říká, že OLAF a kontroly na místě a inspekce budou podléhat pouze evropskému právu a tím je implementováno to pan nedávný rozsudek eh, Evropského dvora, který toto vyjasnil. V článku 3 to vlastně není velká novinka, pouze se kodifikuje eh, eh, judikatura nedávna a mělo by dojít k omezení fragmentaci pravomoci OLAFu, ale jenom v těch případech, kde hospodářský subjekt souhlasí s vyšetřováním. OLAFu. A tam, kde není součinnost ze strany hospodářského subjektu a e, OLAF se musí spolehat na pomoc ze státních orgánů, tam bude platit vnitrostátní právo. To znamená malé zlepšení, ne žádné velké zlepšení, co se týče pravomoci vyšetřování OLAFu. A když se podíváme konkrétněji na přípustnost a um, důkazů a pravidlo asimilace, tak vidíme, že odůvodnění uvádí nový pojem a sice důkazy sezbírané Olafem, což je širší než pojem, než závěrečná zpráva OLEFu, protože to obsahuje i přílohy, protokoly z vyšetřování, které OLAF může eh, těm vnitrostátním orgánům poslat spolu se závěrečnou zprávou a kde mohou být velice důležité informace pro státní orgány, eh, když rozhodují o dalším trestním řízení. Článek 11 odstavec 2 navržené novely se snaží posílit přípustnost eh, ve dvou rovinách. U eh, řízení netrestního charakteru navržená novela zjednodušuje existující eh, právní rámec a stanovuje, že důkazy předložené OLAFem mají být přijaté po ověření jejich pravosti. Eh, toto pravidlo existuje také v jiných oblastech evropského práva, co se týče tedy jiného než trestního řízení. Kromě toho článek 11 odstavec 2 také uvádí, že eh, důkazy předložené Olafem mají eh, být Um, posuzovány eh, a přijaty eh, na, v případě trestního a správního řízení na unijní úrovni. Ale co se týče trestního řízení eh, v členských státech, tam žádné zlepšení nevidíme v novele nařízení o OLAFu. To znamená, že pravidlo asimilace zůstává beze změny i po Eh, přijetí, po případném přijetí uvedené novely. To si myslím, že je nedostatek. Nedostatek právního rámce, který bude mít své důsledky pro jednotlivce, pro hospodářské subjekty, které jsou zapojené do, nebo jsou předmětem vyšetřování, protože ta duplicita vyšetřování to je nejenom plítvání v procesními zdroji, ale eh, škodí to mm, právům jednotlivců, protože ti jednotlivci a hospodářské subjekty budou předmětem dvojího vyšetřování. Kromě toho bych chtěla upozornit na poslední drobnost, co se týče přípustnosti důkazů. Když se podíváme na nařízení o EPO a navrženou novelu nařízení o OLAFu, pozoruhodné je, že pravidla přípustnosti se liší. Zdá se, že přípustnost může eh, vzniknout jak u EPO, tak u OLAFu. A podle mého problém je vyhnout se eh, tomu, aby v případě vyšetřování evropského žalobce nevznikly stejné problémy jako u OLAFu. Tak eh, a mm, co, co jsou tady ty rozdílné standardy? Jak jsem říkala, článek 11 odstavec 2 navržené novely nařízení eh, OLAFu stále obsahuje pravidlo asimilace beze změny v trestním řízení, ale odlišně článek 37 na řízení o evropském žalobci uvádí jak, jako, jakési pravidlo nediskriminace, nikoli asimilace, což je rozdíl. A já si kladu otázku, proč toto odlišné znění, proč ta odlišná norma v obou legislativních textech. Podle mého názoru bude obzvlášť těžké, když OLAF bude přijímat vyšetřovací opatření na žádost evropského žalobce, otázka bude, které normy aplikovat. Zda asimilační pravidlo anebo nediskriminační pravidlo. Jak to bude fungovat v terénu, to se těžko dá předvídat. A považuji za riziko, že dojde k rozdílné aplikaci obou pravidel a ve finále budeme nadále narážet na problém přípustnosti důkazů, ať už v správním nebo v trestním řízení. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Teď eh, jsem byla úplně v eh, zaujetí toho, co, co jste eh, říkala a moc zajímavé a bohužel jste jenom naplnila a jenom některá má, některé mé obavy, ale to je život, kdyby to bylo jednoduché, tak, by vás, tak bychom vás tady nepotřebovali. Teď dám slovo paní Kole Brier, která přichází z Bruselské univerzity a zabývá se tím též tématem. Prosím. Uh, yes, Madam Chair. Um... Ano, paní předsedkyně, eh, my eh, představíme eh, náš dokument společně Adrian Berg a Chloe Brier. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych nejdříve poděkovala našemu výboru všemu výboru za pozvání na tuto akci. V roce 2017 eh, jsme eh, provedli hloubkovou analýzu pro vás o budoucnosti spolupráce FO, EPO a OLAFu. Ehm, tehdy eh, jsme se zamýšleli nad těmi podstatnými záležitostmi, které měly zajistit efektivní a hospodárnou spolupráci mezi EPO a OLAFem a samozřejmě efektivní ochranu finančních zájmů Evropské unie. Od té doby, jak eh, říkala profesorka Ligety, eh, došlo k významnému vývoji. Eh. Cílem mé dnešní prezentace je posoudit, jestli ty navrhované pozměňovací návrhy řeší ty potřeby, na které jsme poukázali už dříve. Prvním eh, krokem v naší analýze eh, bylo eh, vrátit se k těm dvou dvěma vizím vztahu, který jsme, které jsme řešili. Podle té první vize by Olaf byl první instancí pro vyšetřovací opatření podle jiné vize by podpora přicházela z národních orgánů a OLAF a EPO by byly dva nezávislé orgány. Nařízení o EPO eh, se posunulo z vyjednávání od takového eh, konstruktivního subjektu k eh, konkrétnější, lepší vizi. A ten návrh nařízení také vyjasnil tu otázku, nebo se zdá, že preferuje tu, tu druhou variantu a tady eh, je třeba to přivítat. Samozřejmě jsou tady pořád ještě eh, důležité otázky, které eh, by se měly řešit a v tom návrhu textu není jasné, jestli EPO a OLAF by byli dva rovní partneři, nebo jestli by jeden neměl přednost před druhým. To si myslíme, že je klíčové a je třeba si to vyjasnit. A vzhledem k tomuto eh, budeme nadále analyzovat tu budoucí možnou spolupráci mezi OLAFem a EPO v, eh, podle toho, jak je v návrhu k OLAFu a k nařízení EPO. Eh, e Základní princip, jak víte, je obsažen v článku 101 nařízení o EPO a tam ten vztah je že EPO bude udržovat úzký vztah s OLAFem na základě vzájemné spolupráce v rámci jeho jednotlivých jednotlivých mandátů a na výměně informací. Cílem vztahu bude zajistit, aby všechny dostupné prostředky byly použity k ochraně eh, finančních zájmů Unie tím, že eh, se budou eh, navzájem podporovat a doplňovat. Tohle ustanovení je teď prakticky stejně v návrhu k OLAFu který, což zajišťuje eh, tedy soulad mezi oběma nástroji. Eh, Text zúrazňuje klíčovou misi mezi OLAFem a EPO, doplňování si jejich mandátu a podporu, eh, kterou OLAF podporuje, EPO, poskytuje EPO. OLAF a EPO mají možnost, jak víte, se pracovně dohodnout. To je samozřejmě klíčové, neboť všechny podrobnosti spolupráce nelze definovat v legislativním nástroji, ale eh, takovéto uspořádání práce naráží také na určité limity, jako je dostatek transparentnosti a demokratický deficit. Takže je mimořádně důležité, aby eh, zákonodárce v EU sám eh, podrobně hm, zde vysvětlil ta ustanovení v nařízení EPO a nebo v nařízení o OLAFu. A proto můžeme eh, uvítat, eh, že jak nařízení o EPO, tak návrh eh, nařízení o OLAFu obsahují podrobnější opatření. A když se podíváme na ty dvě věci, tak tady vidíme tři hlavní mm, body spolupráce. Za prvé vyhnout se z duplikaci překrývání snah. To znamená, jak už paní profesorka říkala, to by bylo velice důležité z pohledu evropského rozpočtu, ale také eh, z pohledu eh, eh, jednotlivých subjektů fyzických i hm, právnických osob. Zároveň OLAF nebude šetřit to též, co, kde už EPO vede trestní vyšetřování. Návrh, EPO, návrh o OLAFu doplňuje toto ustanovení a je zde řečeno, že před zahájením šetření OLAF v systému EPO ověří, jestli vyšetřuje danou věc a může také si vyžádat další informace od EPO, na které EPO zareaguje do deseti pracovních dní. Naopak, pokud Olaf nalezne e, jakékoliv trestní e, záležitosti během svého vyšetřování, na které by se mohla stavovat pravomoc EPO, tak eh, si eh, tak o tom EPO informuje. Ty pozměňovací návrhy, jak jsou nastavené teď, ale eh, neimplikují, že Olaf zůstává nečinný, pokud EPO šetří pořád, může být požádán o podporu, například při, při provádění administrativního šetření a v řádně oprávněných případech může informovat EPO o úmyslu zahájit dodatečné administrativní šetření. Ovšem tato eh, možnost je teď nastavena tak, že OLAF musí informovat EPO a to má 30 dnů na eh, to, aby eh, mohlo podat námitky mm, proti něčemu takovému, protože by to ovlivnilo jeho vlastní vyšetřování a může mm, podat námitky i později a tím a potom OLAF musí přerušit vyšetřování. Takže tady je určitá nejistota, protože EPO může EPO tady eh, eh, vyjádřit eh, pochybnosti, což mu dává určitou nadřazenost. I když má omezené pravomoci, ale Olaf není úplně vynechán, může podporovat šetření EPO a může navrhnout zahájení doplňujících administrativních šetření. Nicméně jsou tady některé otevřené otázky, které nelze vyřešit v rámci tedy otevřeného uspořádání. Může například eh, napadnout EPO eh, nepřiměřené eh, rozhodnutí a pokud EPO nepodá námitku, tak jak si vykládat jeho omlčení. Odpověď toto je, na toto je klíčové nejenom protože to ovlivní budoucí spolupráci mezi OLAFem a EPO, ale také proto, že to ovlivní povahu jejich vztahu. Druhý rozměr se zaměřuje na výměnu informací mezi OLAFem a EPem. Řada ustanovení e, je zde e, relevantní. E, vzhledem časovému omezení zde nemůžeme je podrobněji uvést. Tady vidíte podrobnosti těch ustanovení, která se týkají této výměny informací v nařízení o EPu. Nařízení, návrh nařízení o OLAFu obsahuje Eh, v obdobná eh, ustanovení, ale je tam eh, několik věcí, které ještě třeba vyjasnit. Některé technické věci, jako jsou modality vzájemného přístupu k systému pro vtávu případu lze dořešit, ale některé věci musí ošetřit zákonodárce. Jako je vztah vztah mezi Olafem EPem a IBOAS. IBOAS musí podávat informace Olafu a v EPu. Je tady určité eh, riziko zdvojení, eh, který, které se snaží eh, návrh omezit, kde je řečeno, že IBOAS musí podávat kopii zprávu, kterou podává EPU. Toto eh, řešení usnadňuje práci i Boaz, ale eh, není jasné, eh, co má Olaf dělat, až dostane kopy zprávu pro, e- zprávy pro EPO. Má je považovat jako přímo obdrženou informaci a posoudit ji podle svých vnitřních pravidel a rozhodnout se, jestli nezahajovat eh, vyšetřování, anebo by měl eh, kontaktovat EPO a řešit, jestli eh, ne, si nevyžádá další informace. Poslední věc se týká to, že OLAF má podporovat EPO. To se týká spousty těch věcí, o kterých jsme hovořili. Nařízení o EPO a návrh e, o OLAFu e, stanoví, že během vyšetřování EPO může požádat OLAF, aby podpořil e, jeho aktivity a, tím, a poskytl informace a například usnadnil koordinaci konkrétních kroků národních správních orgánů, anebo tím, že povede správní šetření. Ještě jednou, konsistence je zajištěna, pokud ten návrh nařízení eh, bude eh, eh, zrcadlit přesně EPO, tedy nařízení o EPO. Například pokud je o obsah žádosti EPO a bude tam konkrétní ustanovení, které se bude týkat úlohy OLAFu při v rámci spolupráce s národními orgány, ale jeho úlohy v rámci této spolupráce. Závěrem bychom řekli, že ty navrhované pozměňovací návrhy eh, lze přivítat. Eh, řeší většinu těch potřeb, eh, na které poukázala naše předchozí analýza a naplňují tedy tu budoucí spolupráci mezi OLAFem a EPO. Vyjasňuje se zde tedy vize mm, toho vztahu a zajišťuje, aby se ty právní rámce doplňovaly a klade důraz na dialog a výměnu mezi nimi. posílení toho právního rámce OLAFu eh, je velice důležité vzhledem k důležité eh, roli eh, OLAFu u případu, kde EPO e není tak kompetentní anebo se rozhodne nevyšetřovat. Nicméně jsou tady pořád některé otevřené záležitosti. První se týká spolupráce EPO e v tedy Olaf, Olafu a IPO, která se bude týkat eh, nespolupracujících států. To se řeší eh, v nařízení o EPO jenom eh, povrchně. Návrh Olafu o tom mlčí. I když ta spolupráce mezi Olafem a EPO se bude lišit v závislosti na tom, jestli ty případy se týkají účastnících se členských států, neúčastnících se členských států nebo směsi a, a ne, e, jistota a nedostatečná a jasnost, to je třeba vyřešit tady. Potom je tady celá řada dalších otázek. E, některé z nich e, lze vyřešit nějakým, nějakou pracovní dohodou, ale jiné takové ty poslednější musí řešit evropská legislativa, například tedy určení přesné povahy eh, vztahu mezi eh, Olafem a EPO. A sice, jestli jsou to opravdu rovní partneři, anebo eh, jestli jeden je nadřízený nad tím druhým. Samozřejmě vyjednávání o návrhu o OLAFu je ještě v rané fázi a text možná bude třeba zásadně upravit. Nakonec eh, ten eh, úspěch spolupráce mezi Olafem a EPem bude záviset na eh, extenzi vzájemné důvěry a na vytvoření kultury o otevřenosti a dialogu. Já vám mnohokrát děkuji. Já vám také děkuji. Tak teď jste poukázal opravdu o, na, na, na zajímavou věc. Já nevím, jestli ten i ty kompetenční střety Eh, opravdu eh, nevzniklo nevzniklo kvůli eh, národním problémům. A teď vítám profesora Miceli Gase, profesora Evropského trestního práva z Queen Mary University. Já jsem vás už jednou slyšel a myslím si, že vaše perspektiva bude velice užitečná. Děkuji, že jste přišel. Thank you very much. Thank you for the... Děkuji vám za pozvání za těch deset minut, které mám, a já nemám PowerPoint, ale pokusím se eh, ve svých šesti bodech zde utržet, udržet eh, pozornost. Eh, to bude tedy vliv spolupráce OLAFu a EPO na základní práva jednotlivce. My někdy zapomínáme, jaký dopad má Eh, tato činnost, když eh, vnímáme nebo díváme se, zaměřujeme se na strukturální záležitosti. Takže můj první bod. Když eh, se zaměříte na EPO a na OLAF, zjišťujete, že i když tady už léta diskutujeme jejich pravomoci, tak myslím si, že ta právní ochrana základních práv a možné opravné prostředky jsou nadále chabé. V poslední době víme, že eh, k těm nedostatkům patří napravné prostředky na evropské úrovně. V případě OLAFu eh, je, jak už bylo zmíněno, je slabinou příliš eh, velké spolehání se na národní legislativu, což vede k právní nejistotě. A na druhé straně je to celkem minimalistický přístup k pojistkám a pravidlům na Evropské unii. Eh, já jsem vlastně byl překvapen evropským, tedy komisním návrhem na e, úpravu e, nařízení o OLAFu. Tam se sice hovoří o nějakém dozorovém orgánu, a jinak tam toho moc není. Když se podíváte na úpravu z roku 2013 e, tohoto nařízení o OLAFu, tak to si opravdu myslím, že to není dost. Druhý bod, který bych chtěl zdůraznit, je tento. Základní práva by neměly být, neměla být vnímána jako cosi, co stojí v cestě efektivitě OLAFu. Základní práva i respektování jsou klíčové eh, při nebo z hlediska přípustnosti důkazů eh, v eh, správních řízeních, jak na úrovni domácí, tak evropské. Čili já si myslím, že spolupráce OLAFu a EPO eh, by mohla zajistit eh, lepší efektivnost eh, právě v praxi. Třetí bod. To je otázka kontinuity. Já jsem se pokoušel přemýšlet o scénářích, jak by do budoucna mohli OLAF a EPO spolupracovat. Možná, že to není zcela reálné, ale určitě to stojí za úvahu. Takže eh, můj třetí bod je o kontinuitě. A jestliže máme tedy kontinuitu mezi Olafem a EPO, to znamená, Olaf něco vyšetří a poté EPO eh, převezme tento případ, tak já myslím, že eh, tady musí být nějaký proces, a ten musí mít také určité, eh, určité pojistky. Myslím, že tady jsme de facto ve sporu dvou světů. To jsou tedy vyšetřování, které jsou administrativní, správní, správního charakteru, ovšem mohou mít také trestní důsledky. A tady de facto mezi tím administrativním a správním, tedy správním a trestním, tady dochází k určitému přesahu. Takže nevím, jak by to tady vypadalo. E, čtvrtý bod, který s tím souvisí, se týká toho, co nastane, když probíhá buď nějaké doplňující vyšetřování, anebo máme případ, kdy EPO se rozhodne nekonat, nicméně OLAF koná. A tady myslím, že narazíme na paradox, poněvadž eh, máme tady dva orgány, které fungují podle různých právních rámců při svém vyšetřování. A ten paradox eh, může vést k tomu, že ten eh, lehčí případ, kdy jde o jednotlivce, tak tam je nižší stupeň ochrany než u velkých případů trestních. Čili jestliže OLAF nemá dostatečnou váhu na to, aby EPO skutečně konalo, pak by tedy to chtělo mít nějaký možná benchmark. A to mě vede k bodu číslo 5. A sice členské země nemají vlastně e, nějakou účast na tom EPO. A jaký je tady vztah? Máme tady přeshraniční vyšetřování o podvodech, o praní špinavých peněz. E, jestliže OLAF vyšetřuje v členské země A, e, řekněme Velká Británie, a EPO vyšetřuje to tež, dejme tomu, v Německu, tak podle jakého práva se budou řídit? Eh, já, já myslím, že tady eh, úprava pravidel OLAFu, to je příležitost, eh, jak se zamyslet nad takovými to případy. EPO má totiž vlastní pravidla, ke kterým jsme dospěli velmi těžkým a dlouhým procesem, ale teď je, je tady vlastně existenční otázka OLAFu, a sice ten, ten současný eh, návrh prostě není zas až eh, tak propracovaný eh, do všech detailů, jak by měl být. No a šestý bod. Mělo by být jasno, jakých opravných prostředků může použít jednotlivec. A myslím, že tady bychom skutečně potřebovali eh, toto rozpracovat detailněji, jak na národní úrovni, tak na úrovni EU, pokud se týče eh, vyšetřovacích aktů. Ale myslím si, že taková obecnější záležitost, eh, na kterou by měli se zamyslet zákonodárci, je, nakolik sladit procedurální standardy EPO a procedurální standardy OLAFu protože tady je určitá doplňkovost, ale je tady čím dál tím silnější návaznost. A to znamená, že pravděpodobně nastal čas, eh, který mm, čas se k tomu prostě vrátit a promyslet to znovu. Sedm minut, děkuji. Ano, děkuji. tak eh, můžeme se když tak k tomu ještě jednou vrátit. A nyní pan Ingram Ram eh, z soudního dvora. Eh, vy jste opravdu častým hostem v rámci této tématiky. A jelikož ta témata dosud nejsou uspokojivě vyřešena, je dobře a děkujeme, že jste si na nás pro dnešek našel čas. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za pozvání. Je mi vždycky eh, potěšením, že jste mohou být v tomto těmto tématům. Ekonomičtí operátoři eh, eh, mají tedy eh, eh, nebo budou mít jaksi OLAF, který má určitý, určité právní vybavení, a sice je to lepší vybavení než dříve pro ochranu ochranu eh, evropských eh, finančních eh, zájmů. Co to znamená v praxi? Za prvé, OLAF má autonomní právo vyšetřovat a provádět inspekce přímo na místě daných ekonomických aktérů. Vnitrostátní právo se bude aplikovat pouze tehdy, když je Eh, k tomu přizván také eh, vnitrostátní orgán. No a to eh, je to tež jako v legislativě o svobodné soutěži. A samozřejmě nepřichází tady v úvahu výběr legislativy, který by mohl vést k právní nejistotě. To to odpovídá e, rozhodnutí e, v případě Sigma Orionus versus Commission, komise z května letošního roku. A tento e, případ by měl být kodifikován také v nařízení OLAFu. Za druhé, podobně jako bylo řečeno přede mnou, jestliže Eh, zpráva OLAFu je použita jinak než v trestním řízení, nebude možné eh, se stavět proti přípustnosti, eh, protože to znamená, že hm, nebyla splně, nebyly splněny podmínky, které jsou proto nutné. Kontrola splnění pravidel se tedy tady nahrazuje Eh, kontrolou autenticity zprávy OLAFu. Eh, pokud se týče toho hlediska nápravných prostředků, eh, to znamená, že ačkoliv nemůže soudce kontrolovat tuto zprávu, pořád může nechat prověřit platnost této zprávy podle evropského práva a tím, že se obrátí s příslušnou žádostí na Evropský soudní dvůr. To je známo z případu Tilak. Za třetí, eh, už nebude pochybnost ohledně kompetence OLAFu eh, eh, na vyšetřování v oblasti DPH. Myslím, že to je důležitý krok Eh, to je jeden z cílů návrhu komise a já bych řekl, že je to v souladu s již eh, rozhodnutými případy Evropského soudního dvora. To znamená, že je přímá vazba eh, mezi výběrem DPH a ochranou finančních zájmů zájmu Evropské unie a máme k tomu případ z roku 2017, což je tedy mm, věc, která eh, už tady měla být dávno. Za čtvrté, ekonomický aktér bude mít povinnost spolupracovat s OLAFem a poskytovat mu informace. Tato povinnost už existuje při interních eh, vyšetřováních týkajících se zaměstnanců EU, nikoli však externí vyšetřování v souvislosti s ekonomickými aktéry. A k tomu musím tedy eh, říci jednu věc. Eh, ta povinnost poskytovat informace a spolupracovat, to je eh, poněkud ožehavé téma, protože na jedné straně máme tuto povinnost a na druhé straně je právo nevypovídat k vlastní škodě. Takže to se opět už něko, mnohokrát objevilo eh, v eh, jednotlivých případech. Čili skutečně tato povinnost sice není nelegální, ale je třeba s ní zacházet velmi obezřetně. Za páté, eh, toto možná příliš hospodářské aktéry nezajímá, nicméně komise navrhuje, aby nezávislost generálního tajemník ředitele OLAFu se týká rovněž koordinačních aktivit a nikoli pouze vyšetřovacích aktivit, jak je tomu dnes. To je, myslím, velice důležitý prvek a de facto to vyjasňuje eh, vztah mezi generálním ředitelem OLAFu a Evropskou komisí. To je důležitá principiální otázka. Za šesté, eh, o tom dosud řeč nebyla, ale hospodářský aktér bude eh, čelit možnosti eh, OLAFu eh, poskytnout nebo dožadovat se informací o bankovním, bankovních kontech tohoto hospodářského aktéra prostřednictvím vnitrostátních orgánů. A to se teď bude týkat všech hospodářských aktérů celé EU. Já si vzpomínám, že Eh, o tom eh, Olaf eh, mluví už dlouho a myslím, že toto je nyní skutečností a toto je vlastně ta nejviditelnější změna z hlediska hospodářských aktérů. A ještě poslední bod, hm, což bych chtěl stručně zmínit, a už to řekl pan profesor Vladimir a doktor Bier, a sice hospodářský aktér eh, se bude muset smířit se skutečností, že eh, eh, veškeré informace schromážděné OLAFem během vyšetřování může využívat EPO a OLAF může provádět správní vyšetřování či správní řízení tohoto hospodářského aktéra na žádost EPO. E takže to už eh, máme tedy v tomto eh, nařízení OLAFu. Eh, to už bylo projednáváno, takže se o tom nebudu šířit. Ale ještě bych dodal, že ekonomický aktér nejenom čeli nejenom lépe právně vybavenému OLAFu, ale sám má také tady článek 3 odstavec 4, a tady se hovoří o dodatečných procedurálních garancích eh, během vyšetřování a inspekcí na místě. Eh, to se ovšem netýká interních vyšetřování, jenom těch externích. EPO je také nepřímo lépe vybaveno pro eh, své účely Eh, to znamená, že může využívat eh, informací získaných OLAFem. Ale tím se dostávám zpátky k tématu z předchozích workshopů, to je z 29. Eh, května loňského roku a dalších, a sice, že je potřeba, aby byla Ehm, bylo možné tedy kontrolovat, eh, zda zásahy OLAFu jsou v souladem, souladu se základními právy. A tato potřeba byla zdůrazněna znovu eh, v zajímavém stanovisku 2 z roku 2017 Evropského, tedy Ola, eh, dozorčího výboru OLAFu. Já si myslím, že Eh, toto nesmíme eh, zapomínat eh, v souvislosti s tímto návrhem komise. Proč? Protože tato kontrola, která je pohotově k dispozici a nezávislá, tak ta musí skutečně existovat tak, jak je řečeno, aby jednoduše a prostě EPO mm, nemohlo obcházet pravidla tím, že o něco požádá OLAF. Takže to eh, se týká tady těch eh, procedurálních kontrol a garancí a to tady souvisí, když je to věc stará z roku 2014. Děkuji vám. Děkujeme. Eh, vy jste ale málo řekl o harmonizaci nařízení o OLAF a EPO. A nyní tady máme paní Hoffman z OLAFu a máte slovo, prosím. vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, vážení eh, členové poslanci Evropského parlamentu, milé kolegové. A teď budu hovořit anglicky. Velice mě těší, že jsem tady, že mám příležitost vás seznámit s hlavními charakteristikami návrhu komise a přeskumu e, nařízení OLAFu a současně se s vámi podělit o důvody některých klíčových rozhodnutí v našem návrhu. Dříve než se pustím e, do samotného tématu, chci říci, že nelze tento návrh e, vnímat izolovaně. A vy jste, paní Gressel, v úvodu právě říkala, že je potřeba to brát v kontextu PIV, kde bude vstupovat e, v účinnost členských zemích v červenci 2019. Na konci října k tomu bude workshop. A ochrana dat, jak víte, v eh, Unii je velice dynamická eh, politická oblast. V poslední době dochází k rychlému vývoji. Víceletý finanční rámec také obsahuje silná eh, opatření proti podvodům. Vy jste včera projednávali takzvané, takzvaný návrh o právním státu pro členské země Mm, projednali jsme legislativní návrh směrnice pro ochranu eh, whistleblowerů a eh, dále o DPH. Čili v, tomto, mm, v této oblasti se provádí celá řada nových věcí a toto eh, nařízení je toho součástí. Komise věnuje velkou pozornost finančním zájmům Unie, pochopitelně, a e, e, jedná se o posílení a nebo zdůraznění role e, členských států v ochraně rozpočtu EU, což je naše sdílená odpovědnost. A nyní tedy na můj první slide. Už toho mnoho zaznělo, takže se pokusím stručně. Budoucí role OLAFu v oblasti boje proti podvodům v EU, Eh, jsou tu jaksi eh, dva základní aspekty, definovat budoucí vztahy mezi Olafem a EPO dříve, než bude um, operativní na konci roku 2020 a zlepšit uh, účinnost vyšetřování OLAFu, jak už tady říkali předřečníci. Druhá věc vychází ze zjištění hodnocení nařízení OLAFu v roce 2017. Za prvé tedy, co se týče vztahu s EPO, považujeme za klíčové zajistit plnou komplementárnost vyšetřování OLAFu a EPO v souladu s již existujícími ustanoveními v nařízení o EPO. Ale ta komplementárnost sama o sobě nestačí. Jakmile eh, bude EPO funkční, bude sehrávat klíčovou roli v boji proti podvodům, ale bude se omezovat, jak všichni víme, na trestní eh, stíhání podvodů, nebude eh, mít oblo, eh, pravomoci v oblasti jiných než trestních ne, jaksi ne, nesprávných Eh, užití prostředků a nemůže EPO působit ani v zemích, které nejsou eh, součástí eh, zesílené spolupráce a máme dva členské státy, které jsou velkými příjemci evropských prostředků právě mezi těmito nezapojenými. Pro plnou ochranu zájmů Unie musí OLAF zůstat silným aktérem v boji proti podvodům a paní Gresle, poslanci víte, že mm, komisař Ettinger to taky tady mnohokrát zdůrazňoval v kontrolním výboru. Proto ten návrh se neomizuje na pozměňovací návrhy nařízení týkající se EPO a Někteří by si přáli, aby se to omezovalo pouze na tato, e, tyto e, vztahy s EPO, ale jedná se také o efektivnost OLAFu. Tyto pozměňovací návrhy, které komise navrhla, vycházejí z nejjednoznačnějších zjištění toho hodnocení a znamenají nutnou zdobu, eh, změnu v krátkodobém horizontu. Dále cílené návrhy. Potřebujeme změnit návrhy do doby, než bude EPO funkční, proto musí být eh, ta revize eh, také omezená proto, aby mohla být hladce přijatá. Aha, hovořím příliš rychle, omlouvám se. Omlouvám se. Pokusím se hovořit pomaleji a možná také trošku zestručním svoje, svoji prezentaci. Potřebujeme tedy fungovat rychle a děkujeme parlamentu i předsednictví, že eh, se rychle chopili našeho návrhu. Jak už bylo řečeno, možná jsou tu ještě další věci, které mm, mohly a nebo jsou regulovány naším návrhem. My si toho jsme vědomi, eh, protože ta eh, hodnotící zpráva obsahuje celou řadu bodů, ale domníváme se, že tyto body eh, bude možné třeba řešit později v rámci nějakého méně zásadního procesu při modernizaci eh, nařízení o OLAFu. Ale z naší strany to bude vyžadovat daleko hlubší úvahu a diskuse a také ty procesní záruky a podobně. To eh, nebyla jaksi jednoznačná zjištění v tom hodnocení, takže proto je náš návrh pouze omezený. První část našeho návrhu plná komplementárnost OLAF EPO, máme společný cíl, ale soustředíme naše aktivity mm, na různé věci a využíváme rozdílné prostředky. EPO, trestní řízení, OLAF, správní vyšetřování s důrazem na eh, získávání zneužitých prostředků. Čili, a to je v nařízení o EPO i v návrhu eh, novelizace eh, pro OLAF je aktivita obou orgánů odlišena, aby nedocházelo k duplicitě, jak tedy hm, na straně EPO, tak v nařízení, ale existují rozdílné názory akademiků a my se domníváme, že příliš rigidní demarkace by byla eh, kontraproduktivní. I tehdy, kdy je kompetentní EPO, plná ochrana rozpočtu může vyžadovat, aby trestní řízení bylo doplněno dalšími opatřeními, jako eh, třeba Ehm, ehm, opětovné získání zneužitých prostředků a další opatření, která nemohou čekat na ukončení trestního řízení, protože pokud chceme dostat peníze zpátky, tak jsou na to krátké lhůty a e, je třeba spěchat. A všechny tyto úkoly jsou předmětem e, pozornosti OLAFu a ten musí tedy být schopen vést komplementárně správní řízení, eventuálně paralelně s trestním řízením EPO. A tady bych chtěla zdůraznit, že návrh zajišťuje, že činnost OLAFu neomezuje činnost EPO. Jakmile OLAF zahájí nebo pokračuje v vyšetřování, EPO může vznést námitku vůči tomuto vyšetřování. To je důležité, myslím, v, v tom našem navrženém mechanismu. Toto vezmu rychle, protože to už tady několik předřečníků uvedlo. Jak se projevuje princip plné komplementárnosti, eh, to znamená hlavně dobrou spolupráci a dialog. Eh, musím zdůraznit právě ten dialog a vzájemnou důvěru mezi oběma orgány, protože příliš rigidní oddělení nepomáhá a proto je potřeba zajistit plynulou výměnu informací oběma směry mezi EPO a OLAFem, zvlášť třeba povinnost OLAFu poskytovat zprávy EPO bez e, prodlení e, ve všem, co je v kompetenci EPO. Dále, v nařízení EPO je uvedeno, OLAF také má EPO pomáhat. Z mého pohledu to dává smysl, protože OLAF má zdroje a zkušenosti, takže vyšetřování EPO pak může být účinnější, ale aby bylo jasno a abych rovnou přede, předešla některým otázkám. OLAF nebude eh, jaksi kriminální policií bude nadále provádět správní vyšetřování i tehdy, kdy koná na žádost EPO. Proto procesní záruky uvedené v návrhu z našeho pohledu odpovídají správnímu úkolu OLAFu a nejsou totožné se zárukami garantovanými při trestním řízení. A konečně pravidlo neduplicity, to už bylo taky zdůrazněno, to e, musí být plně respektováno. A tím se dostávám k dalšímu předposlednímu slajdu. To je druhá část návrhu, což jsou ty cílené změny, aby eh, vyšetřovací aktivity OLAFu byly efektivnější. Ehm, významná role OLAFu je zdůrazněna už i řečníky. Potřebujeme OLAF, aby eh, úzce spolupracoval s EPO, potřebujeme, aby OLAF naplňoval svůj mandát i eh, jako dnes v případě eh, nedostatků jiného než trestního charakteru se zapojením členských států a cílené změny se týkají jednoznačných zjištění hodnocení z roku 2017. Tady bych chtěla jich několik zmínit. Uh, úřad EU, jako úřad EU musí fungovat OLAF efektivně ve všech členských zemích a musí se mu dostávat stejné podpory od všech členských zemí. To byl pro nás velký problém, že národní požadavky mohou někdy v praxi velice komplikovat kontroly na místě, takže proto jsme to vyjasnili, několikrát to bylo řečeno v našem návrhu, že eh, eh, vyšetřování na místě se řídí pouze evropským právem, jestliže je vedeno OLAFem. To není změna, to je pouze upřesnění po vynesení rozsudku e, tribunálu. A e, já Eh, musím říci, že při jednáních v radě členské státy nejsou s touto změnou nadšené, přestože samozřejmě eh, eh, respektují judikaturu soudního dvora. Co se týče procesních záruk, pokud kontroly podléhají pouze evropskému právu, musí Eh, obsahovat procesní záruky a v našem návrhu článek 3 odstavec 5 se upřesňuje především, eh, jaké záruky eh, se vztahují na hospodářské subjekty v případě mm, vyšetřování na místě. Lepší regulace spolu s členskými státy. To je klíčové pro nás i pro Evropský parlament a tady si myslím, že jsme skutečně dosáhli pokroku. Také eh, AFKOS mají eh, posílenou roli, máme přístup eh, k bankovním informacím, což bylo pro OLAF klíčové při vyšetřování finančních podvodů, takže ty informace z bankovních účtů potřebujeme a, a ten návrh komise, myslím, je vyvážený. Taky pan Ingelram Eh, říkal, je, že tam je přidaná hodnota. Upřesnili jsme to, kde Olaf má, je kompetentní a může vyměňovat si informace s Eurofiskem. Poslední věc, to tady taky zaznělo dneska několikrát. Přípustnost důkazů, ano. Dnes zprávy Olafu jsou eh, jako správní, Eh, eh, zprávy s asimilačním pravidlem a to se jeví jako nedostatečné proto, aby výsledky vyšetřování byly plně využité vnitrostátními orgány. Proto návrh obsahuje princip přípustnosti závěru OLAFu ve všech eh, trestních, a, a tedy naopak soudních jednání jiného než trestního charakteru čili se nemění pravidlo um, u, uh, přípustnosti důkazů v trestním řízení, to je důležité, a eh, to bude znamenat větší změnu právního rámce aplikovaného na OLAF, což je podle nás nad rámec eh, tohoto návrhu. A poslední slide, to jsou závěry. Z našeho pohledu my se domníváme jako komise, že návrh je dostatečně vyvážený mezi těmi třemi požadavky, to znamená potřeba prohloubení činnosti a spolupráce s EPO, odbourání nedostatků zjištěných v hodnocení a potřeba eh, Eh, revidovaného právního rámce co nejdříve, nejpozději, jakmile začne fungovat EPO. Já si uvědomuji, že může být potřeba jít nad rámec těchto omezených pozměňovacích návrhů. Lze si představit daleko víc taky na základě hodnotící zprávy. Ale úmyslně jsme omezili své ambice proto, abychom nepodkopali ten hlavní cíl eh, a sice přijmout eh, tuto novelu včas před tím, než začne fungovat EPO. Jinak bychom eh, mohli v budoucnu udělat komplexnější revizi a vzít v potaz již existující eh, potom mm, zkušenosti z budoucí spolupráce s EPO. A to možná bude taky předmětem diskuse, ale myslím, že jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta vpřed. Děkuji za pozornost. Ja, danke, Frau Hoffmann. Und der Herr Ingram freut sich. Děkuji, eh, pan Ingram už eh, se eh, těší. Bude tam mít spoustu lidí, tak Protože když tam necháme takovéto právní díry, tak samozřejmě Evropský soudní dvůr se častokrát dostane ke spoustům případům a pokud vím, tak soudci tam mají spoustu času a nejsou vytížení, ale to nemůže být náš plán. Já nemám eh, problém eh, s tím vaším bodem koherence, eh, lepší spolupráce s ženskými státy, ale ta přípustnost dokladu sbíraných Olafem, to si myslím, že je ta slabá, to slabé místo. To je prostě tam není jenom tak, abychom to tam měl. To jsou zásadní mezery, které tady před sebou máme. A možná, eh, že by nám eh, řečníci mohl, ješ, mohli ještě eh, vysvětlit toto. A teď tady dám kolegu Jana Mildera, který je naším bývalým kolegem, kolegou a který teď dostává slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání Myslím si, že to téma, které eh, dnes probíráme, je velice důležité. A pokud jde o dozorčí výbor OLAFu, tak my jsme eh, v tak trochu eh, dvojí pozici. Náš dozorčí výbor zajišťuje nezávislost OLAFu, ale nemá žádnou roli v rámci EPO. Takže se teď zaměřím na OLAF. Nicméně pro nás bude velice důležité, za co bude OLAF zodpovídat. Za prvé, Vyjádřili jsme se eh, své stanovisko k eh, revizi eh, už v říjnu minulého roku. A jsme rádi, že řada z našich podnětů z této zprávy byla přijata do návrhu komise přístup k bankovním účtům, daňová spolupráce se členskými státy a tak dále. To je důležitá věc. Zamývali jsme se tou otázkou a, a Eh, eh, výsledek je dopis, který jsme zaslali vám a radě asi před měsícem. A v tomto eh, dopisu jsme poukázali na řadu věcí, které si myslíme, že je třeba v novém nařízení vyjasnit. Za prvé pozice dozorčího výboru jako takového. To zde zatím nebylo zmíněno. Pokud se ale podíváte na zprávy z posledních 4 až 5 let, Často zaznívá stížnost, že tady není dostatek eh, informací, aby dozorčí výbor mohl vykonávat svoji práci. Eh, často Olaf eh, Minulov říkal, je pěkné, že ty informace chcete, ale nedostanete je, protože vám do toho nic není. A to není přijatelné. A abychom se zabránili, tedy zabránili s opakováním takovéto situace, tak my už jsme v minulé výroční zprávě napsali, že se situace se zlepšila. Nicméně ten eh, dohlížený orgán musí odpovídat za informace, eh, které eh, poskytuje. A to pro dozorčí výbor je velice podstatné. Pokud požádáme o informace, tak je musíme dostat. A to je třeba reflektovat v legislativě a proto jsme navrhli, aby to bylo i v tom novém návrhu komise Zatím tomu tak není. Dále um, v tom nařízení je třeba udělat další věc, a to se těžko řeka, eh, dělá. Předchozí eh, dozorčí výbor eh, řekl, že není vhodné mít tento výbor v OLAFu samotném. A proto došlo k zvláštní změně v tom nařízení před dvěma, třemi lety, že to bude mimo Eh, tedy eh, pravomoci OLAFu a mm, to tedy vedlo eh, teď k tomu, že už to tam není a mm, pokud je o naše zkušenosti po roce a půl, tohle nebyl univerzální bezvýhradný úspěch. Proto nežádáme o významné změny, ale žádáme o bohu změnu sice vynechat to znění mimo OLAF. Může to být kdekoliv, může to být v OLAFu, eh, mimo OLAF. Necháme to otevřené. A je na pozdějších výborech a parlamentech a, radách a komisích, eh, aby rozhodli, kde to vhodné místo je. Ale v tuto chvíli to není řešeno dobře, když je to napsáno mimo OLAF. Naše zkušenost je, prostě není dobrá. Takže přístup k informacím. To je první věc. Jak všichni víte, to podporují všechny tři právní eh, služby a eh, rady, a eh, komise i parlamentu. Jednoznačně se říká, že výbor musí mít přístup ke všem informacím. A to by mělo být reflektováno v textu toho nového nařízení. řada věcí, které se týkají eh, spolupráce mezi Olafem a EPem. Jak už jsem eh, říkal, ten dozorčí výbor odpovídá jenom za OLAF a jak ta, eh, nebo ta pravidla by zatím měla se vyjasnit, tak my říkáme, že jsme připraveni spolupracovat v každém ohledu, aby ta spolupráce mezi OLAFem a EPem byla úspěšná a aby nedocházelo eh, k té diskuzi, kdo může za co. Rádo, rádi budeme tedy eh, probírat eh, ty záležitosti. Nicméně pořád ta pravidla podávání zpráv musí být vyjasněna. Ještě, ještě zbývá vyjasnit. Nemělo by to být příliš rigidní. Musíme se vždycky bavit o tom, můžeme se vždycky bavit o tom, co je rigidní, co není, ale uh, Mělo by to být hlavně jasné. Nemělo by to být žádný eh, prostor pro nejasnosti. A Na dozorčím výboru si myslíme, že bylo dobré, kdyby eh, Olaf eh, se zodpovídal dozorčímu výboru. To musí být v pravidlech. Když je nějaký případ Eh, pošle do EPO a když ne, eh, za co zodpovídá, eh, za co zodpovídá odpav Olaf a co, za co bude zodpovídat EPO. Jakmile tohle bude vědět od samého začátku, jaká je situace, tak si myslíme, že bude mnohem snažší, aby se zorčí výbor mohl vyjádřit a, a aby tam nebyly, nebyly nějaké rozdíly názorové. A pokud jde o tedy to překrývání, eh, o tu duplikaci práce, tak eh, tady vždycky bude určitý, eh, určité, budou určité nejasnosti. Ale pokud bude dozorčí výbor od samého počátku vědět, co je povinností OLAFu a co povinností EPO, tak to bude snažší. Takže ty úlohy musí být jasně definovány v textu. A musí tady být také procedurální eh, záruky, o tom už se hovořilo. Myslíme si, jistě jako předřečníci, že toto je mimořádně důležité a může to eh, zvýšit akorát důvěru v OLAF. A díky tomu bude také OLAF efektivnější. Stručně řečeno, eh, mohu akorát říci, že jako dozorčí výbor Eh, nás velice zajímají eh, budoucí eh, debaty a, budeme se jich konstruktivně účastnit, ale pouze pokud to dostaneme od začátku OLAFu, a od začátku jasné informace, co považuje za svou pravomoc a co ne. V dopise, které jsme vám zaslali parlamentu a radě, jsme eh, tyhle myšlenky eh, vyjádřili, tyhle obecné myšlenky a pokud budete potřebovat i jakéhokoliv eh, pomoc při formulaci konkrétních návrhů textu v pozměňovacích návrhů, tak náš výbor je připraven vám pomoci v každém ohledu. Děkuji vám. Tak tu nabídku ráda přijímám, ano, děkuji. Rádi bychom textové návrhy, protože Obejně to eh, nejde. Takže eh, ty vztahy eh, chápeme, ale ty procesní záruky, jak by to vypadalo, to samozřejmě bychom rádi viděli a potom tam také ty vztahy s EPem musíme probrat znovu. Děkuji a děkuji všem řečníkům. Já tady mám několik otázek a sice otázku paní, na paní Hoffman jakou roli hrají tzv. netrestní řízení. O těch netrestních řízeních. Já si dokážu něco představit sama, ale co to přesně je? A kdybychom si o tom to mohli přečíst v čin, zprávě o činnosti OLAFu. Potom eh, pan Ingleram. Jak vypadá tedy eh, rozdělení mezi OLAFem a EPem? Jakou roli toto může hrát pro EPO? když jsou eh, ty postupy tak odlišné. Já bych ještě jednou poukázal na to, že eh, po eh, má nějakých 120 článků a Olaf začal na nějakých 14 a teď má je dvojnásobek, ale v poměru s tím, jak vypadá zákon na úrovni členských států, no mm, procedurální, tak to je prostě vtip. Jak to může vypadat? Proto se ptám všem, všech, Jaké právní možnosti eh, je, jsou teď, aby eh, Olaf eh, opravdu mohl podporovat EPO? Já si nedokážu prostě představit, jak to má, má chodit. Čili jaké právní možnosti má OLAF i podle toho před, podle náhodou předloženého komisí podporovat EPO, než aby prostě se stěžoval u soudu? A potom tady uvidíte eh, eh, pozměňovací návrh z parlamentu, a sice eh, aby ty zprávy OLAFu byly k dispozici. To je minimum transparentnosti. Jak vidíte ten dopad na to národní řízení, pokud jde tady o zpřístupnění? Potom můj život je konkrétní, já potřebuji konkrétní návrhy. Já bych se mohla podívat samozřejmě, jaké procedurální záruky jsou tady v eh, nařízení OEPO e a překopírovat to, ale když prostě spolupracují se po, tak má nalez na další eh, povinnosti a práva. Takže i já, a já se o tom potom se budu bavit s radou. Čili jak bychom tohle to opravdu mohli doladit. Já jsem z venkova a já si eh, to ráda eh, usnadňuji tyhle ty věci, takže a to znamená, eh, že a ne, nevím, kdo to řekl tohleto, ale myslím, že to byl náš řecký uh, přítel z uh, Londýna. Vy jste říkal ty scénáře, které si můžeme představit. To znamená, eh, může EPO eh, eh, svými vlastními předpisy tlačit OLAF? Či naopak, jak může EPO vůbec po, po, pověřit OLAF s čím a čím? Je tady celá řada těch různých rozhraní mezi EPem a OLAFem. To by šlo na úkor efektivity. Naopak, už zase chápu komisi a OLAF. Pro případ, že bude tady blokáda uvnitř EPO, Jedná se o lidi ženských států, proč by se ti lidi nepokusili chránit eh, svoji vlastní zemi. Čili ty eh, zadní eh, dvířka k Olafu, vzhledem k mnohem omezenějším právům, je to, jsou to taková zadní dvířka. Možná je taková klíčová dírka. Abych to zkrátila s eh, všemi těmi věcmi mám eh, vícere problémy. Ne protože chci předložit super zprávu, ale protože tady vidíme nedostatky v efektivitě. A ta přípustnost eh, dokladu to je klíčová otázka. Co musíme udělat, aby ty zprávy o OLAFu opravdu byly k něčemu? Aby se daly použít v jiných řízeních. My jste toto řekli. Já se divím, když v občanskoprávním řízení se předloží eh, zpráva OLAFu, co, řík, eh, co řekne eh, národní soudce a co řekne národní obhájce. Čili můžete tam něco napsat, jestli to jako udělá dojem na místě, ta zásadně pochybuje. Ines, jste připravena? Aha. Jste připravena si, si, vzít slovo, abychom ty otázky všechny shrnuli? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, chtěla bych poděkovat za toto nesmírně zajímavé slyšení, které se věnuje otázkám, kterým věnujeme velkou pozornost, protože víme, že na institucionální úrovni Eh, jakmile jsou dvě vyšetřovací struktury na jednom území a hned se objeví problémy. Je to samozřejmě lidské a navíc institucionálně jsme eh, to už v minulosti zažili. Takže máme přece jen určité výhrady, protože vidíme, že tam ještě je hodně problémů, ale vidíme, že jak evropský žalobce, tak OLAF Eh, musí vzniknout jako skutečný tým a bývalo by bylo lepší, aby tam mezi nimi nebyla žádná šedá zóna. Eh, tam, kde to chceme nejvíc vylepšit, potom se objeví komplikace a my i dotčené instituce to taky uznávají. To je, co se týče um, záruk pro vyšetřované osoby, tomu já um, věnuji nejvíc pozornosti. Soudní dvůr i e, experti to řekli zcela jednoznačně. Všechno, co spadá eh, do mm, těch pracovních eh, postupů, to je učiněný hlavolam, protože je to ne, jasné, každý ředitel k tomu přistupuje jinak, je to takové nejednoznačné, takže eh, je to potíž. A já mám otázku eh, na eh, experta od soudního dvora. Co si myslí o hierarchizaci? Podle nás je to zásadní. V době krize jako zákonodárci my potřebujeme jasně vědět, kdo bude mít převahu. Eh, taky jste si tu otázku jistě položili. Eh, část pracovníků OLAFu přejdou do úřadu evropského žalobce, bude to lidsky komplikované a bude tam určité složité přechodné období, takže by mě zajímalo, Eh, jak eh, to vypadá, co se týče tedy eh, hierarchie těchto dvou orgánů v případě komplikací. Dále procesní otázky. S tím jsme měli vždy s Olafem problém. Pokud jsme chtěli ustavit preventivní, transparentní procesní záruky, vždycky to bylo komplikované. Dodatečně už bylo po všem, takže pak už nebyla možnost to vrátit. A dále otázka nezávislosti ředitele Olafu. Ta je tam taky jasně uvedená. Už si nepamatuji, kde, v kterém místě návrhu. Tady článek 17 odstavec 3 rozšíření nezávislosti generálního ředitele. Zajímalo by mě, jak to vypadá s tou nezávislostí, jak je regulovaná proto, aby nemohlo dojít k nějakým eh, nedostatkům jako v minulosti. Kolega Kuhn. Já, danke schön, Frau Vos. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji všem přednášejícím za zajímavé, i když ne vždy uklidňující informace. Já jsem vlastně úředník a hned na začátku Eh, jsem se naučil eh, to pravidlo číslo jedna, a sice co je moje kompetence. A já vím, že eh, u DPH jsme se jasně dohodli na tom, kdo bude zodpovědný, přičemž na těch straně národních států se tady objevují, objevují pokusy nespolupracovat. Ale já jsem já jsem zástupce dialogu a myslím, že eh, tam, kde nejsou ty kompetence jasně vyjasněné, tak tam to prostě nebude fungovat. Jestliže tady máme, jak jsem se doslechl, nedostatečně synchronizovaný právní rámec, jestliže OLAF může konat eh, na základě zadání EPO, a teď tady máme země, které se účastní projektu EPO, jiné, které stojí vně. Takže co s tím? Tady je spousta různých nerovností a zajímalo mě, jak komise s tím hodlá naložit. A také samozřejmě je to otázka ochrany občanských práv, že? A eh, já nevím, to skutečně Kolegy Salafranka. Pan kolega Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodaj víte, jak je to e, významné téma. Kolegové už tady uvedli většinu starostí, které s tím mám. Na tomto významném slyšení e, kolegyně Amala eh, Jala eh, na, říkala, že se chceme zamezit duplicitě, všem na jedné straně je to, co chceme, na druhé to, co můžeme, musíme být pragmatici, takže ano, je třeba zamezit duplicitě úsilí a Souhlasím s kolegy v tomto smyslu, že je opravdu potřeba jasně odlišit pravomoci a spíš se snažit o to, aby se oba orgány doplňovaly. Nemůžeme si dovolit plítvat administrativními eh, kapacitami a nechávat eh, šedé zóny, protože to není ve finančním zájmu Unie. Eh, význam čísel, o kterých hovoříme v rámci víceletého finančního rámce, ukazuje, že jak naše povinnost je opravdu eh, veliká eh, udělat věci co nejlépe, delimitovat působnost obou celků a zajistit, aby se doplňovaly. Já jsem přišel pozdě, protože jsem musel hlasovat v jiném výboru, ale mám otázku na profesorku z ULB. Četl jsem její zprávu i závěry. Je to velmi zajímavé a rozumím těm jejím závěrům právníka a vědce. To, to je velice nezávislé stanovisko a tak si myslím, že je potřeba si říci, jak eh, to vyřešit třeba v souvislosti s těmi, kteří nejsou zapojeni eh, do eh, dohody o EPO, dále správní vyšetřování a máme, myslím, k tomu nezávislý pohled, který je jaksi Ehm, má odstup oproti eh, postoji eh, komise Soudního dvora a OLAFu. Ehm, pan kolega tady stále mm, připomíná eh, jednu věc, že je potřeba, aby existovaly informační kapacity proto, aby oba úřady mohly vykonávat svou práci řádně. Čili mm, právě toto slyšení by nám mohlo pomoci vidět věci jasněji. A mm, nicméně existují i otázky, na které zatím odpověď neznáme. Ale nejdůležitější je zamezit duplicitě, jasně e, odlišit e, pravomoci obou orgánů tak, aby finanční zájmy občanů byly e, chráněny tak, jak už to tady bylo mnohokrát zdůrazněno. Takže Tolik z mé strany, ale přál bych si skutečně, abychom eh, našli odpověď, eh, aby naši hosté mm, nás eh, seznámili s takovým postojem, který, který má odstup, protože jsou nezávislí. Děkuji. Máme eh, ještě více než 30 minut času a eh, já vám ten čas prostě eh, dávám. A prosím vás tedy o vaše úvahy. Paní profesorko. Ano, děkuji. Děkuji za otázky a úvahy. Těch otázek tady zasnělo mnoho a já se eh, budu soustředovat na ty, které se týkají admisibility, tedy přípustnosti a procedurálních pojistek. Tak eh, vy jste zmínila, paní předsedkyně, že byste eh, zvážila jakousi podmínost vyšetřovacích vyšetřovacích pravomocí OLAFu. Já jsem v prezentaci zmínila, že jeden z důvodů eh, toho, proč máme tolik eh, důvodů, tolik eh, problémů s příputností, je fragmentace mm, pravomocí. Kdybychom měli jednotné administrativní pravomoci, kdybychom porovnali to, jak vyšetřuje OLAF a jak vyšetřuje komise například v případě porušování volné soutěže, tak u OLAFu máme ty eh, pravomoci daleko slabší a fragmentovanější a to vyplývá z politického kompromisu členských zemí. Myslím si, že harmonizace těchto pravomocí je vítaná a je to taky ambiciozní cíl, který eh, nelze reálně dosáhnout v současném politickém kontextu. Nicméně my provádíme studie spolu s Utrechtskou univerzitou a tady porovnáváme další oblasti vyšetřování. To je například eh, svobodná soutěž, Evropská centrální banka, její pravomoci a pravomoci OLAFu. A opravdu je velmi nápadné, že v oblasti ochrany eh, finančních nástrojů členské země nebyly ochotny dát Unii eh, stejně silné pravomoci jako v jiných oblastech, čili tady je co zlepšovat. Toto je určitě jedna z oblastí, Eh, zralých na zlepšení, pokud tedy bude eh, politická zhoda eh, na tomto. Pokud se týče procedurální pojistek, tak tady bych připomněla, že jsem k tomu zpracovala opravdu rozsáhlou zprávu do parlament, kde jsem specifikovala řadu různých pojistek, které podle mě je možné zlepšit a měly být zlepšeny. A to i v současném prostředí Eh, administrativních, eh, pardon, vyšetřovacích, eh, správně vyšetřovacích pravomocí OLAFu. Takže my zde máme otázku obrany, obhajoby tedy, a měl by to být stejné, jako je to na národní úrovni. Evropský eh, soudní dvůr eh, opakovaně říká, že není eh, nutno zpřístupnit rozhodnutí OLAFu a výsledky o vyšetřování, protože hm, se to stejně nakonec řeší u Evropského soudního dvora. Já nejsem přesvědčena o platnosti tohoto argumentu, protože tady by se mohlo mohly zprávy dávat dispozici vnitrostátním soudním orgánům a e, tam může být obsaženo, může být obsažena e, řada dalších relevantních informací, e, které se neobsahují, neobjevují jinde. Takže to by mohlo znamenat, že v tom případě nebude možné aby tedy eh, byly využity informace tam, kde je potřeba. Podle mě to je současná argumentace proti eh, přístupu k jednotlivým případům, eh, že není tedy dostatečně zdůvodněná. A to je ode mě všechno. Ja, danke schön. Děkuji. Takže paní Brieny. Děkuji vám, paní předsedkyně, za otázky. A děkuji také dalším poslancům. Já bych se ráda vrátila k těm eh, právním možnostem právní podpory OLAFu pro EPO. A mohu říci, že Eh, to nebude určitě jednoduché. Když eh, se podívám na ustanovení v nařízení o EPO a nařízení o OLAFu a k těm eh, zlepšovacím návrhům, tedy pozměňovacím návrhům, které tady jsou, tak máme tady tři možnosti. Hlavně tedy informace, expertíza, operační podpora nebo usnadňování práce příslušných eh, národních eh, orgánů a provádění eh, správních vyšetřování. A to samozřejmě je pro EPO naprosto zásadní. To je de facto ten hlavní kanál, se kterým ten text počítá. Hlavní kanál pro spolupráci mezi OLAFem a EPO. Současný text nicméně nemusí být dostatečně detailní, poněvadž se tady neřeší riziko, že e, souběžná opatření e, e, mohou vést k použití jiných principů. A když se podíváme tedy na tu hranici mezi flexibilitou a naopak rigiditou, tak eh, tady se to každopádně musí nějak vyjasnit. Například pokud se týče eh, rozdělení zodpovědnosti eh, mezi těmito dvěma orgány. My si totiž myslíme, že to, co je oprávněné, tak to je třeba, aby to bylo Eh, dostatečně chráněno v rámci práv a eh, procedurálních pojistek. Profesor Mitzelegas, bitte schön. Pan profesor, děkuji. Eh, já bych k těm procedurálním právům uvedl pár slov. Myslím si, že ta klíčová výzva dneška spočívá v tom, že hovoříme o kontinuitě a spolupráci mezi OLAFem a EPO. Nicméně ten právní rámec, eh, který celá simplisticky eh, staví OLAF do správního práva a EPO do trestního, tak to prostě není udržitelné. I když tedy Víme, že eh, návrh komise prostě má určitá vymezení časová a eh, věcná, tak eh, skutečně to nemůžeme dlouhodobě ignorovat. Já si myslím, že potřebujeme určité podrobnější pojistky v rámci evropské legislativy. A to nemůže být v podobě nějakého pracovního uspořádání, a nemůžeme také nechat vše na vnitrostátním právu. Jak eh, tady už byla vlastně zmíněna charta základních práv jako vodítko. A tady musíme říct, že eh, ta, že tady eh, de facto to, to není zas až tak jednoduché ve vztahu těm eh, právům v trestním řízení. Eh, máme tady třeba právo na informace, právo na eh, advokáta a tak dále. A to vlastně by rezonovalo s přístupu k výsledkům případů. Ale jestliže tedy bychom měli mít zvláštní pravidla pro OLAF, tak možná bychom se měli do jisté míry eh, inspirovat eh, právě na obhajobu, jak eh, jsou zakotvena v evropské legislativě. Tady prostě se nedá jasně vymezit správní a trestní. Tady život to prostě neodpovídá danému životu. A další věc, a to nevím, jestli je to proveditelné v rámci tohoto návrhu, tak to by bylo to, že OLAF by měl mít ustanovení, eh, která eh, zcela jasně a detailně eh, stanoví opravné prostředky během vyšetřování, protože v současné době tady není vůbec nic v tomto směru. Čili to je jednak otázka respektu základních práv, ale také věrohodnosti OLAFu. Děkuji. Přípustnost důkazů, to je velmi zajímavé téma a má dva aspekty. Hovoříme o přípustnosti důkazů eh, pro evropského žalobce získané Olafem. Výsledek předložení eh, důkazu vnitrostátnímu soudu, to si myslím, že není složité. Ta pravidla o důkazech EPO eh, e bude platit a přestože to přijde z OLAFu, ten soud to bude přijímat od evropského žalobce. Ehm, složitější to je eh, na vstupu, kde je informace získávána. Získávání informací je pro OLAF daleko snažší než pro EPO. Máme hospodářské subjekty, oni tam ne, ta eh, vyšetřování na místě. Olaf pozbírá všechny důkazy bez před, běžného souhlasu a podobně. To EPO dělat nemůže. EPO bude potřebovat eh, příkaz od soudu, aby to tež provedlo EPO. A to je problém. To znamená, že když EPO přinese ten důkaz, soud řekne dobře, ano, to eh, má, tady máte ten důkaz, ale eh, podle jakého řízení jste postupovali? Získali jste to prostřednictvím řízení, které ale není přípustné u soudu. To si myslím, že je problém. A Nevím, jestli najdem řešení, ale to jsou spojité nádoby. Buď eh, zvýšíme procesní záruky, neříkám jejich podstatu, protože i teď si myslím, že je to v pořádku, ale ta kontrola, to znamená, kdo kontroluje, že procesní záruky jsou dodržovány při vyšetřování na místě. Takže buď eh, zvedneme na, ty záruky na jedné straně, a nebo prostě musíme připustit, že pak bude problém s využitím informacím, eh, informací z OLAFu pro EPO, ale možná, že nakonec ten problém bude omezený, protože tu klíčovou informaci nebude možné využít, protože nebude získaná s dostatečnými zárukami. Čili k tomu se, myslím, stále budeme vracet, k tomuto problému. Já bych neřekl, že ty záruky a kontroly mají být totožné, ale minimálně ty normy by mohly být takové, že by EPO řeklo, dobře, ne, nebyla to naše práce, ale bylo to od OLAFu a tam je dostatečná záruka, mm, jaksi dostatečná procesní záruka e, toho, že e, je to se vším v souladu. Čili to je tedy k přípustnosti důkazů, hierarchie. EPO a OLAFu. Slyšel jsem tady vaši otázku. Z právního pohledu je to otázka právního základu. EPO má jiný právní základ než, EPO, než OLAF. Takže to, co bylo přijato, je zákon a nařízení o OLAFu už to nemůže změnit. Takže taky, co se týče vztahu OLAFu, to je zákon. To musí být respektováno za všech okolností. Článek 12f doplňující vyšetřování, to myslím jde na hranici toho, co lze, protože říká, že OLEF nebude otevírat paralelní vyšetřování, leda, že o to EPO požádá takže zpravidla je to vždy EPO, kdo má poslední slovo, jako Olaf neotevře bez souhlasu a tak dále. Takže, ale bylo to, myslím, poměrně nataženo dost. Ale to je můj osobní názor. A poslední poznámka, co se týče nezávislosti generálního ředitele pro koordinační aktivity. To je osobní úvaha. Podle mého názoru koordinační aktivita je aktivita, která je přímo um, uložená komisí podle článku uh, 305 smlouvy. Čili jestli uh, se to dá nějak zkrátit nebo být tím, že generální ředitel by byl zcela nezávislý i pro koordinační aktivity. Já jako já rozumím pragmatickým důvodům, proč tak činit, ale z principiálního hlediska by ta mm, bych řekl, že to je osobní úvaha. Ale je třeba se nad tím zamyslet a je třeba tu otázku položit a možná i odpovědět na ní. Děkuji. U těch eh, koordinačních eh, případů, eh, tam, kde jde o jednotlivé Eh, tedy eh, rozpory mezi státy, tak eh, se chci zeptat, proč tam tohle bylo znovu zařazeno do toho nařízení. Protože jsme si samozřejmě mysleli, že to generální ředitelství se bude týkat koordinačních případů, takže se ptám, pro zúčastněné nařízení přístup k mm, tom, té složce OLAFu. Je možné, že eh, se eh, případy EPO eh, rozpadnou, protože OLAF pozbíral důkazy? Je možné, že něco takového povede k nicotnosti celého řízení? Čili abychom nedosáhli úplného opaku. Jenom prostředí, jenom tím, že to nebudeme mít jasně vymezené. To jsou ty scénáře, které mm, nastínil pan profesor. V takovém případě bych nechtěl eh, být eh, ve vaší, nechtěla být ve vaší kůži, když půjde o nějaký velký případ. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Nejdřív ten přístup k dokumentům, přístup k té složce OLAFu. Tady jsem v tak trochu obtížné pozici, protože vždycky soud říkal, že není přístup ke složce. Já mám osobní stanovisko, ale spíše eh, odkážu eh, na to, co říká profesor Ligáty k tomu eh, tématu. Jestli celé to řízení by se potom rozpadlo, No tak závisí na právníkovi, který bude argumentovat. Nicméně ze Štrasburku máme také i relevantní judikaturu, kde je řečeno, že když není dostatečná kontrola, tak je tady porušení. I když eh, ten eh, vyšetřující orgán nakonec udělal všechno správně, ale pokud není kontrola nad tím, co udělal, a pokud to nějak zasahuje do základních práv, tak eh, jsou tady samozřejmě mm, je tady judikatora, že toto je porušení. Samozřejmě jsou to asi hodně výjimečné situace, ale to riziko tady je. Osobně si to myslím. Takže teď je ten moment, eh, kdy eh, si dokážu představit eh, za ten, nepořádek, které způsobily členské státy v nařízení EPO. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám za tu řadu zajímavých otázek a za zajímavou debatu. Vidím, eh, že eh, se do styku ještě dostaneme častěji, abychom vyřešili eh, všechny tyhle otázky a projeli je. Na začátku jste se mi ptala na to netrestní řízení OLAFu. Co to přesně má být? OLAF má široký mandát k ochraně finančních zájmů. A ten je širší než mandát EPO, protože EPO řeší jenom ehm, trestní, eh, trestnou činnost. Ovšem eh, Olaf, je tam je podezření z podvodu, korupce a další eh, věci, které jsou škodlivé v finančním, vůči finančním zájmům. Pokud otevřeme případ na začátku, tak nevíme přesně, hm, jestli bude mít nějaký trestní prvek, nebo jestli to budou jenom nesrovnalosti pokud se podíváte na naši statistiku ve zprávě z OLAFu, já je tady teď mám před sebou, ale uvidíte, že valná část um, naší činnosti se uh, týká finančních doporučení, to znamená vrat, vracení peněz. Chceme peníze zpátky. A jenom um, malá část doporučení jde uh, směrem k trestní činnosti. Takže činnost OLAFu je velice široká a do značné míry se zaměřuje na tedy vracení prostředků a, a administrativní doporučení. To je důležité, abychom pochopili eh, celou tu koncepci. Bylo to důležité i pro komisi celý tenhle, eh, celá tahle myšlenka to vzájemně doplňujícího se vyšetřování, aby se eh, umožnilo chránění rozpočtu všemi prostředky, čili my tím eh, o EPO to hm, rozšiřujeme o jeden, o jeden rozměr, o kriminální, tedy o trestní činnost, ale trestnou činnost, ale nesmíme tím ztratit zřetele ty ostatní. Důležitou debatu jsme vedli o OLAFu, EPU a o hierarchických vztazích. A já souhlasím s tím, co říkal pan Ingelram právě. Máme to nařízení o EPO tak, jak je. Možná by bývalo bylo lepší. A to byly také dvě eh, vize eh, od kolegů akademiku, aby eh, OLAF byl trestním eh, složkou EPO, ale tak tomu prostě není. Máme tady dva eh, orgány se společným cílem, ale s odlišným mandátem a měli by spolupracovat. Tohle prostě nezměníme. Takže naším návrhem jsme se pokusili eh, dobrat se blíž k tomu, co říká paní Ayala Sender, aby to bylo tedy aby jsme měli, abychom měli dva nezávislé orgány, které mají eh, co nejvíce spolupracovat. A, a vážně jsme chtěli nastavit ty nezbytné mechanismy v nařízení o OLAFu. Ještě jedna věc. Celá ta debata o procedurálních zárukách, eh, přípustnosti eh, a pravomocí OLAFu, to všechno je navzájem tak jako provázané. Pan kolega řecký profesor říkal, že je to tak trochu zjednodušené, ale OLAF je eh, právní orgán a EPO je trestně právní orgán. Takže tam je opravdu rozdíl. Máme omezené eh, vyšetřovací pravomoci. Eh, ta procedurální práva jsou, myslíme, docela dobře definována. Pan Ingaram to uznal, že jsme tady udělali určitou snahu a začali jsme poskytovat jasné procesní záruky, včetně práva a mít eh, sebou právníka mm, v tom eh, paragrafu 335. Pokud chcete dále pokračovat, eh, tak se musíte zamyslet nad celou tou koncepcí, všechny ty, celou tu úroveň vyšetřovacích pravomocí, procesních záruk, samozřejmě pokud je tam plná přípustnost, tak to je všechno prostě navzájem provázané a myslím, že jsme tohle eh, jasně eh, řekli u těch eh, netrestních soudních řízení. Tam jsme vyjasnili přípustnost dokladů, neudělali jsme nic u trestního šetření a, a tím se musíme zamýšlet ještě podrobněji a, a až už získám nějaké zkušenosti eh, ze spolupráce eh, mezi Olafem a EPem. My doufáme, že to poběží dobře a maximálně se vynaznažíme o toto. Ale pokud uvidíte, že jsou tady nějaké otázky, které je třeba řešit, tak eh, se k tomu postavíme a navrhneme úpravu nebo nějakou komplexní legislativní, komplexnější legislativní úpravu přístup ke složce. Tak tady se držíme tedy eh, judikatury soudního dvora. A to byly tedy ty hlavní věci, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji. Paní Hoffman. uh, eh, OLAF je uh, úřad pro boj s podvody. Pro mě uh, podvody byly vždycky tak trochu uh, trestní. A pokud přejmenujeme OLAF na OLPR, jako tedy úřad pro uh, navracení, zpětné získávání prostředků, tak, uh, tak uh, prostě mm, abychom uh, se neklamali sami ohledně toho, co OLAF bude dělat. Já opravdu chci uh, vyjasnit ten rozdíl mezi těmi um, správními věcmi. A v tom mandátu to opravdu musíme dát jasně najevo že ten trestně právní aspekt je z toho vyňat. Já vím, že tady máme Maďarsko, Polsko a Dánsko a Švédsko, ale, ale prostě tyhle věci, že to uděláme stejně jako o EPO, že to, to bude mít jako EPO, tak to prostě budu muset tak nějak eh, rozdělit ten OLAF. Tak a teď eh, netrestní řízení. Jste eh, zprávy eh, OLAFu není vidět, kolik případů eh, OLAFu eh, v těch závěrečných zprávách se týkalo jenom získání prostředků. Prostě vždycky je to tam akorát schrnuto, takže tam potřebujeme vyjasnit ta čísla, jestli jste schopná je sehnat za poslední dva, tři roky. Uvidíme, jak to bude relevantní. Já nevidím žádnou jinou eh, šanci. Kolegyně eh, Sender ještě chtěla slovo. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, ano, je pravda, že tato diskuse je velice zajímavá a já jsem chtěla se znovu obrátit na experta soudního dvora, abych se zeptala, jestli je možné posílit záruky, v jejich rámci funguje OLAF. Samozřejmě nad rámec, kromě přítomnosti advokáta. Tedy posílit kapacity eh, toho dozorčího výboru, aby se garantovaly příslušné záruky. Čili na jedné straně je možnost to ještě zlepšit, na základě určitých pravomocí, tak abychom e, prostě vyšetřování nemuseli zahodit v okamžiku, kdy se předává e, evropskému žalobci, čili my jsme to opakovali mnohokrát, ten dozorčí výbor se hodně soustředoval na otázku přístupu ke spisu a vyhledával interní problémy OLAFu. Přitom nás zajímá to, aby ten přístup garantoval, že jsou dodrženy procesní záruky od začátku. Za druhé, jak zlepšit a posílit kapacity OLAFu? Co se týče přístupu k bankovnímu účtu, třeba by mě zajímalo, jak všechno, co se týká ochrany dat a záruk spojených s tímto posílením, s, té, s tou novou možností e, přístupu k bankovním účtům, tak do jaké míry, jaké dopady to má, protože nahlížet do bankovního účtu není nevinné a jsou malé a střední podniky, které hůř prosazují své Eh, eh, garant, svá garantovaná práva a malé a střední podniky jsou tedy více vystavené zdlouhavým řízením a podobně. Takže se chci zeptat, jestli je eh, zajištěno, že bude každý chráněný. Freiwillige für datenschutz Datenschutzfrage. Thank you very much uh, for these interesting questions. We always come to the same, is that there to, to, to solve the problem or to bring Olaf at the level of uh, what should be necessary to be uh, to, ha to, to have the EPO uh, give it the possibility to efficiently use Olaf in, uh, information. Is this, the Takže uh, samozřejmě uh, EPO musí uh, mít, uh, nad EPO musí mít kontrola, je několik instancí uh, kontroly, uh, které dělají skvělou práci ale eh, samozřejmě eh, někdy býváme konfrontováni. Eh, někdo je konfrontován vyšetřováním a mm, myslí si, že je to problém se základním právy a pak nenastane nic. Možná, že potom je přijaté nějaké rozhodnutí a je možné potom se bavit o tom, co se, co se stalo. Takže nelze říci, že to by bylo nějaké jedinečné řešení, ale ten návrh z roku 2014 od komise jde, myslím, eh, dobrým eh, směrem. Ale eh, určitě to řeší nějaký problém. Já myslím, že tento návrh nemůžeme prostě tak jako řešit. Přístup k bankovním účtům. Samozřejmě tady máme důležitý eh, problém ochrany údajů, ale eh, vzhledem k nově přijatému eh, nařízení, tak všichni doufáme, že se to vyřeší. Ale je tady také něco, co to už není prostě ochrana údajů, a pokud je o jednotlivce, můžete se dostat k informacím, které, eh, se, které souvisejí se soukromým eh, životem a to je třeba kontrolovat. Aby, aby někdo posuzoval, jestli k tomu OLAF může mít uh, přístup nebo ne. Takže musíme takové, takové otázky znát. Tak teď končí tlumočení a pokračujeme anglicky. Mr. Mulder. Oh, Mr.